Bonjour à tous, merci de, de prendre place. Posaďte se prosím, budeme začínat. Il est 9h05. Už je 9 hodin a 5 minut. Je čas začít. Dobrá schůze má začít včas. To vždycky ráda opakuju. Qu'est-ce qui est Eh bien voilà. Monsieur S'il vous plaît, je vous... Prosím, prosím ještě jednou, posaďte se, začneme. Attends, il nous faut le directeur général. Mais oui, mais le directeur général peut-être, mais il, la réunion commence à 9h. Ano, ano, potřebujeme generálního ředitele, ale schůze začíná v 9 a už je 9 hodin a 5 minut a když budeme takhle pořád odkládat začátek, eh, neskončíme včas a když neskončíme včas, tak budou mnozí odcházet a protestovat. Mm, Schůz začíná v 9 a ne v 9.10, tak prostě Musíme začít. Eh, máme to potěšení, že přivítáme v našich řadách pana Fokiana Fotiadise, i když ještě tady není, jistě brzy dorazí. Pan Fotiadis je generální ředitel DEVCO, to je generální ředitelství Evropské komise, které vzniklo sloučením DG DEV a DG AITCO po vytvoření eh, Evropské služby pro vnější činnost. Pan Fotiadis byl jmenován v červenci 2010 generálním ředitelem generálního ředitelství pro rozvoj DG DEV eh, a poté, co dlouho pracoval v komisi, byl generálním ředitelem pro eh, námořní otázky a rybolov a také zástupcem generálního ředitele Relex. Důvod, proč to trvalo téměř rok po jeho jmenování, než se pan Fotiadis dostavil mezi nás, je samozřejmě v tom, že během tohoto období došlo k velmi důležitým změnám ve struktuře Evropské komise vznikla Evropská služba pro vnější činnost a část pracovníků DGDF a DG AITCO tam byla eh, převelena. A pak to, co zbylo z těchto dvou DG, bylo spojeno do jednoho DG DEFCO a to bylo zapotřebí dále restrukturalizovat a zcela reorganizovat. Dovedu si představit, že asi většina času pana Fotiadise eh, padla právě na to. Je už tady pan Fotiadis? No, přijde co nejdříve, takže mu dáme slovo, jakmile se dostaví. Ještě malé upřesnění bych vám chtěla říct. V hlasovacím seznamu Máte hlasovací seznam k odstavci 8. Je tam pozměňovací eh, návrh 67. Tento 67. pozměňovací návrh padne. Bude-li schválen pozměňovací návrh 65. Já to ještě zopakuju. Upřesnění hlasovacího seznamu odstavec 8. Eh, pozměňovací návrh 67 padne, když návrh 66 bude schválen. Čili oprava je nikoli na pozměňovací návrh 65, nýbrž pozměňovací návrh 66. Bude-li schválen, znamená to, že padne 67. Donc euh, nous allons passer la parole, je vais laisser le temps de boire un verre. A já teď už předávám slovo panu Fotiadisovi, eh, kterého jsem již představila. Prosím, pane Fotiadisi. Dobrý den. Paní předsedkyně, děkuji vám, že jste mě pozvali. Je pro mě velké potěšení, že jsem mezi vámi. Eh, já jsem byl jmenován eh, původně do DGDEV. Eh, nyní DG Je to už rok, co jsem byl jmenován a došlo k celé řadě změn, o kterých bych vám chtěl něco říci. Luc Bavíry vedle mě a ten mi pomáhal při reorganizaci našeho DG. A teď trochu budeme prezentovat eh, reorganizaci, ke které došlo. Eh, problém je v tom, že jsem si zapomněl brýle. Eh, předsedkyně nabízí své. Liku, mohl bys prosím tě prezentovat celý ten organizační pavouk, protože já, já to dobře nevidím. Já se omlouvám, paní předsedkyně. Čili uděláme to takto. Eh, vzhledem k tomu, že toto nová eh, organizace eh, vytvořila velké DG se 14 lidmi a dalšími 13 v delegacích, je to, je to skutečně eh, šok, když vidíte toto všechno před sebou. Eh, je to eh, prakticky 50 útvarů. A já proto navrhuji toto, že vám rozdám toho organizačního pavouka, abyste ho měli před očima, protože promítání na plátno možná dost do přesně neukáže všechny detaily. Takže dovolte, abych nejdříve probral ten, toho organizačního pavouka a pak eh, proberu pár otázek, proč k tomu všemu došlo a eh, jak k tomu došlo a mm, co jsou klíčové cíle nového DG. Když eh, tedy by bylo možné, prosím, promítnout organizačního pavouka? Ne, nemůžeme ho promítnout. Dobrá. Já vás tedy poprosím, abyste si vzali eh, to schéma před sebe. Takže já to stručně proberu. Červená část eh, toho pavouka, to je to, co znáte z minulosti jako ajtko. A eh, to je, jsou čtyři ředitelství pro regiony, které mají za úkol výkon pomoci a také mají za úkol nést finanční odpovědnost. E, to jsou lidé, kteří mají takový přehled o tom, jak těch 110 delegací provádí programy a používá peníze. Máme tedy eh, čtyři eh, eh, geografické útvary, to je Saharská Afrika, dále politika sousedství, dále tedy také Severní Afrika a východní Evropa a Kavkaz, dále Latinská Amerika a Karibik a dále Asie a Tichomoří. Novinkou tohoto zeměpisného rozdělení je to, že jsme vlastně AKT, původní AKT rozdělili eh, na víc částí. Karibik se přičlenil k Latinské Americe a Tichomoří k Asii. Proč? Jeden eh, z důvodů je, že chceme zdůraznit eh, Afriku Chceme mít jedno ředitelství pro výlučně africké otázky. Vzhledem k tomu, jak důležitá je tato oblast z hlediska rozvojové politiky. A e, proto jsme přiřadili Karibik k Latinské Americe a Tichomoří k Asii, protože politicky, ekonomicky a i z jiných hledisek e, jejich agenda, agenda v těchto zemích více e, závisí na jejich eh, okolí, sousedství. Karibik samozřejmě eh, je pod silným vlivem eh, Spojených států a Latinské Ameriky a Tichomoří zase z jeho východní Asií souvisí daleko více. Takže to je ta struktura, která odpovídá programům. A kromě zeměpisných geografických direktorátů máme Dále to, co je tady žlutě nebo okrově. A to jsou e, sekce delegací, které spadají k jednotlivým země, geografickým ředitelstvím. A jak už jsem řekl, všichni lidé, kteří pracují na delegacích a kteří e, mají za úkol provádění programů, to je tisíce lidí. A po mnoha a mnoha letech jsme nakonec v situaci, kdy tito eh, pracovníci odpovídají za politiku i provádění politiky a máme také eh, tedy odpovědnost za řízení těch, těchto lidí v delegacích. K tomu se ještě vrátíme, protože je to velice důležitý aspekt. Co dále je nového eh, v tomto schématu, když se podíváte na tu modrou část, tak eh, vidíte témati, tematické ředitelství. Jedno se týká růstu a rozvoje a jedno se týká eh, rozvoje lidí a společnosti. Tam máme všechny ty eh, sektory, všecká ta odvětví a tematické aspekty, které se týkají rozvoje. Kde chceme klást obzvláštní důraz? Například Eh, ředitelství pro udržitelný rozvoj. Tam je rozvoj venkova, zabezpečení potravin, klimatické změny, životní prostředí, finanční nástroje. To jsou ty nové nástroje, které chceme eh, propagovat také u soukromých eh, investorů, jakožto partnerů pro rozvoj. Tady je obchod, energie, infrastruktura, obchod, energetika. Všechno, co se týká růstu a rozvoje to všechno, co je v popředí naší budoucí práce z hlediska udržitelného rozvoje a vytváření pracovních míst. Dále tady je tradiční rozvoj společnosti a lidí, lidská práva, demokracie, občanská společnost, zaměstnanost, vzdělávání. A pak tady máme ředitelství A, které se zabývá rozvojovou politikou. Dále jeden útvar pro formulování politiky a tady také pracuje s budoucí politikou EU, zelená kniha, dále útvar, který pracuje s ekonomickou analýzou, podporou rozpočtu a podobně. Eh, lidé, kteří tedy působí v těchto oblastech. Dále je tady útvar, který eh, pracuje na konzistentnosti evropských politik, to znamená zajišťuje, aby všichni kolegové v těch eh, odvětvových eh, ředitelstvích komise do budoucna aplikovali politiku, která bude mít pozitivní dopad, to znamená všechny odvětvové politiky EU, obchod, migrace, energetika, životní prostředí a tak dále, všechny tyto odvětové politiky by do budoucna měly být implementovány tak, aby měly eh, příznivý rozvojový účinek. A také tady bude nový útvar, který nám pomůže rozvíjet vlastní politiku eh, pro zranitelné země a také um, bude umožňovat eh, zvládání krizí. A konečně chceme klást daleko větší důraz na kvalitu, eh, transparentnost, eh, účinek. Jak už jsme mnohokrát slibovali, to bude jeden z prvních cílů zelené knihy a proto jsme se rozhodli, že vytvoříme celé nové ředitelství, které bude takto působit v oblasti kvality a účinku. A konečně v neposlední řadě máme velké, velké, velké, tedy velké ředitelství ehm, vpravo, které se týká zdrojů. Plánuje rozpočet, právní záležitosti a také lidské zdroje eh, jak v hlavní sídle, kde máme 1400 lidí, jak už jsem řekl tady v Bruselu, plus 3000 lidí, kteří eh, pracují ve 110 delegacích po celém světě. Celá, celý tento organizační pavouk má dva zástupce generálního ředitele, kteří pomáhají koordinovat všechny záležitosti a také je tady konzistentnost mezi eh, tematickými, národními a geografickými a regionálními programy, což je velmi důležitý aspekt v organizačním schématu. A já budu mít ještě některé útvary, které mě budou pomáhat s koordinací, vnitřním auditem a tak dále. Čili tak asi to bude vypadat od 1. června. Může to vypadat příliš Eh, nadměrně, ale já doufám, že jsme to restrukturalizovali tak, aby eh, abychom vyslali zcela jasný signál, jaké jsou naše priority do budoucna a jak to chceme všechno realizovat. Eh, po tomto mi dovolte, abych ještě vysvětlil důvody, proč jsme takto postupovali. Vrátíme se k první stránce mé prezentace. První důvod bylo opět spojit ehm, koncepci politiky a její provádění. Eh, to znamená překonat to dřívější rozdělení mezi DGDEF a DV EITCO. Eh, bylo tady po celou řadu let toto oddělení a my jsme si řekli, že bude lepší je spojit eh, dohromady, spojit tyto síly. Proč si myslíme, že je to důležité? Protože chceme mít jistotu, že rozvojová politika bude koncipována i implementována při respektování eh, reality a jinak by bylo těžké eh, brát v úvahu, co se přímo děje v praxi eh, ve fázi koncepce a naopak ve fázi implementace je třeba brát náležitě v úvahu, co stálo jako cíle za koncepcí dané politiky. Za druhé, Chtěli jsme eh, koncentrovat eh, znalosti, dovednosti, know-how v jednom centru při koncepci i při implementaci eh, politiky rozvojové spolupráce. A třetí otázka zněla, na koho se mají lidé obrátit, když chtějí v Bruselu hovořit o rozvojové eh, politice, rozvojové spolupráci? Dřív to bylo rozděleno do více DG, což bylo eh, daleko složitější a tudíž lidé mohli na stejné téma dostat různé odpovědi. My jsme chtěli eh, vytvořit tedy jedno jediné kontaktní místo v rámci komise, na které je možné se obrátit ve všech aspektech rozvojové politiky. Jediné tedy, jediný tedy vstupní bod. Eh, A eh, za druhé, bylo také velice důležité zajistit, že nebudou rozporoplné eh, informace pro různé delegace, protože komunikace je pro delegace velice důležitá když eh, nějaká delegace chtěla něco rozhodnout, musela se dotazovat, musela konzultovat dva různé generální ředitele do různých DG a tudíž mohla dostat i případně dvě různé odpovědi. Chtěli jsme vytvořit jediného partnera pro vnější službu a pro ostatní DG v komisi, což je důležité pro konzistentnost ve vnější činnosti. A to je důležité také pro konzistentnost politiky, rozvojové politiky v rámci komunitárních politik. A v neposlední řadě chtěli jsme zabránit eh, zdvojování eh, různých pracovních činností a eh, tím spíše, že máme Eh, velký počet pracovníků, chtěli jsme odstranit eh, určité nedostatky v koncepci i implementaci politiky. A především jsme chtěli eh, reagovat na nové výzvy, které má DG DEVCO do budoucna. Podívejme se, jaké jsou ty nové výzvy. Já nebudu hovořit o těch, které již existují delší dobu, ale chci říci, co se dostává do popředí toho, co dělá naše DG DEVKO. Především je tady eh, potřeba vytvářet eh, politiku, která se obrací na celý rozvojový svět, ne jen pouze na Afriku nebo nějaký jiný region. A to včetně celkové i odvětvové rozvojové politiky. Za druhé, Koncepce našich budoucích rozvojových politik, včetně obnovy a modernizace rozvojových politik, například Zelená kniha, včetně eh, toho, že bereme v úvahu eh, víceletý finanční rámec, to je kapitola 4 rozpočtu, to je příklad. A za třetí, musí přispět k tomu, co nazýváme celkovou dimenzí Evropské unie. To znamená zajistit, aby rozvoj se stal a zůstal součástí eh, soudržné akce soudružných aktivit, eh, především ve spolupráci se Spojenými státy americkými, aby také eh, ty sektorové politiky byly součástí rozvojové politiky a v neposlední řadě musíme být také významným příspěvkem eh, k řešení globálních výzev. A kromě toho je tady vlastně klasický e, soubor všech aktivit v rámci mezinárodní diplomatické činnosti, k tomu musíme také přispívat a jde také o koordinaci s vnější službou v oblasti soudržné politiky zahraniční. Máme eh, tři tisíce pracovníků eh, v rozvojové eh, oblasti, víc jak 110 delegací, musíme tedy se za tyto věci postavit, máme za ně zodpovědnost, je to tedy poměrně velký pracovní nápor a hodně odpovědnosti. A závěrem bych chtěl ještě říci, že teď máme již prostředky a také administrativní Eh, dal by se říct, statut eh, a eh, vážnost, abychom se po řadě let pokusili zajistit vyváženost i co, té, co se týká té personální stránky zastoupení v jednotlivých delegacích. Vy víte, že vytváření těchto delegací je vlastně takovým historickým procesem, že to tak trochu vyplývalo někdy z určitých specifických situací a že Eh, tedy eh, je to eh, asi hodně potřeba znovu promyslet. Já se budu zabývat tím, co představuje ten záběr práce v delegacích, aby byly dostatečně personálně zajištěny po všech stránkách odborné, lidské a dalších. Samozřejmě musíme mít ty lidi a ty zdroje, které také potřebujeme pro zajištění těch od, velmi, velmi velmi obtížných velmi obtížných místech a asi bude muset přesunout některé z míst, kde tedy eh, je situace jiná. Takže asi tolik úvodem eh, a samozřejmě jsem zde proto, abych také odpověděl na všechny vaše dotazy. Ještě dodám, že pro mě bylo velice důležité, že eh, zajistit, aby prostě všechny tyto věci se udály co možná eh, hladkým způsobem, aniž by narušili běžný chod obou generálních ředitelství. Eh, samozřejmě jde také o eh, výkon eh, rozpočtových eh, úkolů a to musí všechno pokračovat. V neposlední řadě také proto, že se teď vlastně dostáváme do eh, rámce finančních výhledů a musíme prokázat efektivitu DG a zajistit, aby tato efektivita nebyla ohrožena. Velice jednoduše, pokud na konci roku nebudeme schopni prokázat dobré výsledky, co se týče závazků a pladeb, tak eh, ministerstvo financí bude nadšeno, protože prostě si bude domnívat, že nepotřebujeme více finančních zdrojů. Takže finanční perspektivy a eh, komise E, bude tyto věci řešit ještě před letní pauzou. E, je tady takový návrh, že potřebujeme více peněz pro rozvoj. Ovšem, pokud toto nebude podloženo dobrým výkonem našich úkolů na druhé straně, tak tak trochu ztratíme vítr z plachet, nebudeme mít čím argumentovat. Takže proto e, takto chceme postupovat, jak jsem naznačil, s minimálními výkyvy a jistě pochopíte, že E, samozřejmě takovéto reorganizační velké změny se neobejdou, neobejdou bez toho, aniž by někteří lidé nebyli úplně stoprocentně spokojeni, i když uznávají, dejme tomu, užitečnost e, těch opatření, takže my se snažíme v rámci možného také reagovat na tyto e, otázky, reagovat na, dejme tomu, případné E, případné prozby. Máme nějakých 150 kolegů, které jsme již vyslechli v rámci našeho Chambre d'écoute a snažíme se zohlednit jejich přání. Takže asi tolik e, úvodem a já musím říct, že jsem přesvědčený, hluboce přesvědčený, že ten způsob, který teď jsme zvolili, ta organizace, kterou teď máme, jsou mnohem více nápomocní realizaci našich cílů a samozřejmě e, podporujeme e, strategii, která je e, za tímto novým organizačním rozčleněním. Děkuji. Teď dáme slovo našim poslancům a poslankyním. Začnu panem Gerencem. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat komisi za tuto prezentaci v takovou ranní chvíli, když je e, naše vnímání ještě velice čerstvé a odpočinuté a proto můžeme přijmout veškerá sdělení. Nicméně jsou tady určitá sdělení, která právě možná proto si e, z mé strany e, vyžádají nějaké dotazy. Nevím, jestli to rozbití AKT se stalo také předmětem e, tématem diskuzí těch, kteří toto e, připravovali. Je třeba si uvědomit, že AKT jsou připojeni k Evropské unii určitou úmluvou, jednou úmluvou a skupina AKT ve třech, se teď nachází ve třech odlišných vlastně eh, ředitelstvích či, či odděleních a eh, já si kladu otázku, zdali eh, toto nenaruší určitou soudržnost v celém procesu, protože tady se tím zabývají různí lidé a jde o to, aby bylo zajištěno, že těmto zemím se dostane stejného rovného zacházení. Bude to možné v případě, že jsou vlastně rozděleni do různých odborů. A pak je tady další otázka, patrně nejsem sám, kdo ji e, zmíní e, jako poslanec. E, je tady otázka nevládních organizací. Ještě předtím, než se eh, začaly tyto změny, tak eh, tady byl určitý návrh eh, ustavit takové centrum pro reflexy, pro podávání návrhů, něco, co by bylo nezávislého. Já musím říct, že to stále chybí. Velmi mě tady zaujalo, jak jste vypracovali tu poměrně složitou strukturu, ten organizační pavouk Nicméně vidím, že Eh, většina eh, těch eh, funkcí je velice náročná, ale zabývá se takovouto každodenní činností. A mně se zdá, že by možná bylo užitečné, aby mimo toto vše, co tady vidíme před sebou, existovalo ještě nějaké oddělení, nějaký, nějaký orgán, nějaká skupina, která by měla takové dlouhodobější úkoly, dlouhodobější vize by propracovávala, přemýšlela by nad těmi úkoly v takovém širším horizontu. A budu ještě upřímný, tedy ještě otázka k, s Lady Ashton, protože někdy se může stát, že dojde k rozdílným názorům, že budou určité konflikty co do směřování e, to, tím či oním směrem v té či oné věci. A jak budete řešit takovéto situace? Já e, s dovolením uvedu případ, který patrně nabide vážnosti v nadcházející době. A týká se to také skutečně některých těch zemích, ve kterých teď probíhají ta lidová povstání a revoluce. A já si kladu otázku, zdali tady nenastane konkurence mezi potřebami těchto států a jiných zemí. A jak budete řešit tyto otázky? Skutečnost, že máte teď všechno pohromadě v jednom jediném E, orgánu, v jedné jediné e, oddělení či odboru, e, tak to samozřejmě chápu jako důležité pro racionalizaci těch pracovních úkonů, těch pracovních procesů. Ale kladu si otázku, zdali tady není určitá, určité nebezpečí, že se rozmělní té specifické potřeby rozvojové politiky a že prostě budou z toho těžit ty, kteří jsou lépe umístěni než e, jiní. Ještě další otázky, takže pan Tonga, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také vám, pane řediteli. Chtěl jsem zmínit jeden problém, který dobře znáte. Jedná se o Task Force DOM v této eh, DG DEVCO. Já jsem se dnes ráno od vás dozvěděl, že že e, se bude nacházet v tom zeměpisném e, sekci e, Latinská Amerika a Karibská oblast. Já se ovšem obávám, pane řediteli, že toto je v rozporu s novou strategií, kterou, kterou Evropská unie rozvíjí vůči těmto vzdáleným teritorium, teritoriím. Pan komisař Peebles E, právě o tomto hovořil, o těch zámořských teritoriích. Hovořil o tom, že je zapotřebí e, vytvořit tady nové partnerství, protože tato zámořská teritoria jsou e, součástí evropské rodiny a přitom nejsou na evropském kontinentu. Nacházejí se uprostřed oceánu a myslím si, že tento nový způsob rozdělení je nevhodný, protože ono ani nepokrývá všechny tyto území, protože tady je třeba eh, k tomu přihlížet transversálně a tematicky a já pevně věřím, že tato task force, eh, podobně jako eh, to je v DG Regio, bude umístěna jinak, například Task Force o posílení dialogu e, s mezinárodními organizacemi je také přičleněna k příslušnému řediteli. Nemohla být tato Task Force být také přičleněna přímo k vám, či umístěna jinde? Můžete odpovědět, pane e, řediteli? Možná nejprve na otázku pana Gerence. Ano, Jistě jsou tu výhody a nevýhody, když máme země AKT v rámci jednoho ředitelství. Výhoda je taková, že země AKT nemají stejné priority a cíle mezi subsaharskou Afrikou a dalšími zeměmi. Jsou obrovské vzdálenosti Eh, máme-li tedy hledat eh, nějakou společnou politiku vůči těmto zemím. Jsou tu veškerá pro i proti, ale když jsme se ptali velvyslanců zemí AKT, vysvětlovali jsme jim, že toto rozdělení rozhodně neznamená že eh, bychom upozadili otázky zemí AKT a z, se zástupci subsaharské Afriky jsme eh, hovořili o tom, že eh, zajistíme koordinaci zájmů zemí AKT s příslušnými zodpovědnými pracovníky. Musíme zemím AKT prostě vysvětlovat že v žádném případě to nebude znamenat, že budeme přikládat stejný eh, význam jako do posud. A na druhé straně je nesmírně důležité vyslat signál, že když se zaměříme na subsaharskou Afriku, tak chceme postupovat mnohem viditelnějším způsobem, než tomu bylo doposud. A my jsme o těch úvahách samozřejmě přemýšleli, ale domnívali jsme se, že by bylo lepší, kdyby tato kapacita byla začleněna do ředitelství pro rozvojovou politiku. Je to zejména tedy útvar pro eh, utváření politiky, kde se tím budou zabývat. A proč? Protože je třeba eh, eh, vytvořit vstupy pro eh, budoucí rozvojovou politiku. A domnívali jsme se, že to doposud nebylo realizováno efektivním způsobem. Dále politika sousedství s rozvojovými zeměmi a další oblasti. To jsou tedy eh, oblasti ze skutečného života. Ne, byla to jenom otázka rozhodnutí, ale vedly se tedy důležité diskuse o tom, z <clears throat> eh, SVČ e a včera také e, e, náš předseda ohlásil, že bude vytvořen dodatečný fond pro Afriku. Chtěl bych vás ujistit, že žádné prostředky, žádné fondy nebudou zkráceny těm zemím, které je opravdu potřebují ty prostředky, o nichž hovoříme, eh, půjdou ve prospěch těch zemí, kde se chceme bez tak angažovat, eh, kde je to je tedy něco, co jsme oznámili v zelené knize rozvoje a eh, je to také obsaženo ve sdělení komise o finančním výhledu. Rozhodnutí, které včera oznámil náš předseda, tedy že 1,2 miliard prostředků navíc bude věnováno pro dobré sousedství, vlastně eh, vychází z toho tohoto nového směru našich aktivit. K otázce, kterou položil pan Bonga. Já jsem v PTON strávil mnohem více, než si dovedete představit. Člověk se snaží tedy velice pomoci. Je to na eh, administrativní úrovni. Strávili jsme tím tedy velice mnoho času. V současné době eh, zvažujeme, jaký by byl nejlepší finanční rámec. A eh, pro zámořská teritoria a ve sdělení o finančním výhledu budeme také sdělovat určité alternativy. Zdá se, že postavení té pracovní skupiny, té task force nemá trvalý charakter. A nová finanční eh, no, perspektiva se týká těch eh, zámořských teritorií, takže buď tato pracovní skupina, tato task force zůstane u nás, anebo se tedy eh, převede na generální ředitelství regio, nebo eh, bude umístěna v nějakém jiném finančním rámci. Děkuji. Ještě taková praktická poznámka. Mám eh, ještě 20 minut, k tomu pět žádostí o slovo, proto všechny žádám, aby byli maximálně struční, eh, protože eh, náš host bude muset také skončit. A ti, kteří nemají hlasovací kartu, prosím, ať si ji do té doby opatří, než skončíme, to znamená v 10 hodin. Pan Berlán, děkuji. Jednu připomínku a jeden dotaz Eh, připomínka nejprve. Myslím, že je to skvělé, že tady všechna ta oddělení, která mají na starosti rozvoj a spolupráci, jsou teď pod jedním generálním ředitelstvím. Podle mě je to výborné a je to krok kupředu, také to posiluje statut komisaře pro rozvoj a další. Myslím, že není vůbec nutné vytvořit nějaké samostatné oddělení eh, pro eh, rozvoj, reflexy a tak dále. Myslím, že eh, policy coordination Action je, či koordinace politik je e, oddělení pod François Moreau, které může plně plnit tuto zásadní funkci. E, otázka teď. E, to, co tady nevidím, a patrně se budu muset optat těch, kteří e, pracují v těchto jednotlivých odděleních, jak vlastně budete rozlišovat e, ty tematické, ta tematická oddělení a ta zeměpisně rozdělená oddělení. Asi to bude chtít jednodenní e, kurz, aby to člověk všechno pochopil. A poslední věc, můžete nám dát nějakou představu o nákladech? nákladech, které patrně možná Eh, chcete ušetřit v souvislosti s tímto novým eh, organizačním eh, rámcem. Co si myslíte o těch provozních nákladech celé této organizace rozvojové pomoci a spolupráce? Předsedkyně, ještě dvě otázky a pak je konec seznamu. Paní Keller. Děkuji, nejsem tak přesvědčena o tom, že tato reorganizace proběhne bez jakéhokoliv narušení a že by měla pracovat od 1.6. Vy jste se snažili tento přehled okamžitě předložit našemu eh, výboru. A my jsme hovořili o konci května, ale mám tři otázky. V prvé řadě, kolik žen je mezi eh, řediteli, zástupci ředitelů a mezi vedoucími pracovníky útvarů? A za druhé, jak ve skutečnosti a dopodrobna bude vypadat spolupráce mezi ESVČ a DG DEVCO? Jak bude fungovat? A za třetí, právě jste se zmínil o tom, že chcete eh, eh, vlastně ustoupit od celé řady zemí. Chtěla bych vědět, které. Děkuji. Na řadě eh, tedy teď pan Deva, pokud bude moci být stručný. Děkuji, paní předsedkyně. No to je tedy závan svěžího vzduchu. Děkuji za to, že jste přišel a za to, že jste nám eh, eh, řekl, že tady prostě je něco eh, špatně a že jste to takto formuloval. Jestli se věci mají měnit, tak se musí změnit. Já to tady prostě říkám deset let v tomto výboru a zatím se nic nedělo. Všichni mi tvrdili, že vše funguje, jak má a teď se ukázalo, že tomu tak není a že je zapotřebí změny. Takže díky, to je tedy na úvod. Ale teď změna k čemu? Včera Andrew Mitchell přišel a e, říkal, že také mění e, že prostě začne e, dělat věci, které tam, kde je, nebyly dělány lety, že začne, mě, že začne měřit výstupy a ne vstupy, že řekne, že dnes, eh, dnes řekne daňovým poplatníkům, že v letošním eh, roce vzdělá milion eh, dětí za nějakou cenu že bude také stavět a podporovat 19 tisíc nemocnic a 10 tisíc studní. Neřekne, že vydá, já nevím, 600 tisíc milionů nebo 12 tisíc milionů nebo kolik miliard, ale přichází s tím, že říká, že bude dělat konkrétní věci. Takže změnili jsme lidi, změnili jsme eh, tedy znělku, změnili jsme organizační strukturu, ale co výsledky? výsledky. Změníte i výsledky? Pardon, Madame Zimmer. Eh, omlouvám se, říká paní předsedkyně, ještě paní Timer. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Restrukturalizace politiky je vlastně vždy takovým určitým předvojem zásadních obsahových restrukturalizací. Já se na to dívám podobně jako ostatní poslanci. A to tak, že zejména nové přiřazení regionu AKT k jiným regionům bude mít určité dopady. Není možné, aby v jednom útvaru se organizovala práce se zeměmi, která je na jiné smluvní bázi, jejíž vztah s EU je na jiné smluvní bázi. A polit politické mandáty jsou tu jiné, jako například Evropská investiční banka vůči těmto zemím. Znamená to, že dlouhodobě musíme počítat s tím, že ještě dojde k obsahové a smluvní restrukturalizaci ve vztazích k současným eh, zemím AKT, že dohoda z Kotonu je prakticky již modelem minulosti a za druhé, co bych se ráda dozvěděla Chtěla bych zdůraznit, že je asi dobré, že Devkoce se bude také zabývat výživou. To se mi zdá, že je eh, nové téma. A potom eh, ještě otázka. Tady dole je uvedeno, eh, že bude zavedena rotace vedoucích útvarů. Co to znamená? C'est comme vous Okay, uh, uh, Dobře, takže když dovolíte, eh, otázek byla řada. Já se pokusím rychle odpovědět v tom málu čas, eh, který mi zbývá. Tak ohledně těch zástupců tak samozřejmě budeme muset se podívat na nábor E, zástupců e, a e, doufáme, že před koncem roka budou na místě, protože to je důležité téma. To jsou lidé, kteří by měli zajišťovat koordinaci mezi tematickými a geografickými politikami a programy co se týče provozních nákladů, tak tam opravdu šetříme v rámci této restrukturalizace dáváme ústředním eh, službám 50 eh, tabulkových míst, které komise využije k jiným cílům a kromě toho jsme učinili také značné úspory z rozsahu. Podařilo se nám eh, prostě tady díky šetření dát zdroje tam, kde je zapotřebí dělat nových, nové věci. Především jsme posílili eh, geografické, eh, ta geografická ředitelství, eh, které prostě neměli dost zdrojů. Je tady eh, řada nových postů pro Afriku, 20 eh, nových pracovních eh, tabulkových míst pro rozvoj té politiky sousedství a tak dále. Bude samozřejmě zapotřebí také vytvářet rozvojovou politiku pro celý svět a proto jsme tímto směrem nasměrovali naše zdroje. Takže to, to bylo možné díky velkým úsporám úsporám z rozsahu a já mám z toho skutečnou radost. A teď ty tematické programy, to je velmi dobrý dotaz, ale není zdaleka jednoduché na něj odpovědět, mohl bych s tím e, strávit celý den. Tyto, e, tato tematická ředitelství, co mají vlastně dělat? Zhruba čtyři úkoly. Nejprve mají vytvářet e, sektorální politiky, odvětové politiky opravdu té nejvyšší možné kvality. A za druhé musí také sledovat Eh, realizaci jednotlivých eh, odvětvových politik eh, Evropské unie v oblasti obchodu, Eh, životního prostředí, eh, přistěhovalectví a tak dále. A my si myslíme, že toto bude velmi eh, kvalitně vypracováno a že to bude koherentní. Za třetí by měli pomáhat v delegacím a těch, těm geografickým ředitelstvím. A v neposlední řadě mají také vytvářet tematické programy, těch je řada a proudí tam hodně finančních zdrojů. Takže toto jsou jejich čtyři hlavní úkoly. V tomto směru koordinace s geografickými ředitelstvími je nutností, je zcela zásadní e, neustále a pořád během celého toho procesu. A toto je něco, na čem pracujeme abychom e, tedy mohli postupně se rozhodovat e, podle toho, jak se bude věc e, vyvíjet a ty zástupci generálních ředit, generálního ředitele jsou v tomto směru také velmi důležitý. Ke spolupráci s AFKO, tady bych také o tom mohl hovořit celý den. Řeknu to asi takhle. Prostě se nám to musí povést. Musíme mít úspěch. Musíme Eh, s Evropskou službou pro vnější činnost mít tu úplně nejlepší možnou spolupráci, která eh, může existovat. Musíme proto učinit na naší straně skutečně maximum. A co se týče vztahů mezi kolegy, eh, tak ta úroveň E, vlastně na té, e, v, těch, v těch odborech geografických či odděleních geografických, tam to funguje. Tam s námi prostě ti kolegové vždycky komunikovali a komunikují dobře. Musíme ještě e, věci vyladit na té institucionální úrovni, aby bylo jasné, kdo má poslední slovo. Ať už se jedná o programování, tak E, prostě e, o to, co e, vlastně prohlášení Evropské služby pro vnější činnost znamená pro programování a tak dále. Zdali tedy my máme, dejme tomu, vyplácet určité prostředky Eh, co se týče podpory rozpočtu určitému státu a musí prostě být ještě ujasněno, eh, do jaké míry eh, politická konstelace bude mít vliv na to, jakým způsobem a kolik vyplácíme finančních zdrojů. Toto jsou věci, se kterými ještě musíme, o kterých musíme s nimi jednat pak je také otázkou, kdo má poslední slovo, co se týče lidí v delegacích. Já mám za ně administrativní odpovědnost a mám e, odpovědnost za správné e, e, vlastně spravování těch finančních prostředků. To jsou lidé, kteří mají zájem o to pracovat pro mě a já musím samozřejmě v závěru roku nějakým způsobem eh, prokázat, že jsme potřebovali těch 80 miliard eh, eur navíc, tak jak to, že bych neměl mít poslední slovo na to, eh, ohledně toho, co ti lidé dělají. A přitom Evropská služba pro vnější činnost je zodpovědná také za, za to, co ti, ty delegace tvoří, takže kdo bude mít to poslední slovo, to není jednoduché, ale my to samozřejmě vyřešíme. Institucionální a organizační záležitosti tohoto typu, e, to jsou prostě témata, na kterých pracujeme s Evropskou službou pro vnější činnost již opravdu od začátku roku. My jsme si zavedli taková e, každotýdenní setkání, vždycky máme velmi naplněný pořad jednání e, a snažíme se věci řešit. Pan Deves se ptal na to, jaké, eh, z jakých zemí se stahneme. Eh, teď nemohu předjímat eh, sdělení komise, které teprve bude zveřejněno, ale prohlásili jsme, že prostě nemůžeme pokračovat abychom tím způsobem, že bychom drobně finančně podporovali všechny země na světě, E, e, a včetně zemí, které si mezi tím docela dobře poradí, e, poradili sami. A to ne, my nehovořím o Číně, Brazílii a dalších. Mezi tím se řada zemí stala členy G20. Jsou tady mezi tím země, které jsme podporovali a zatím podporujeme. Oni mají již růst v, os, v řádu 80% a vydávají na vojenské účely tisíckrát víc nebo desetkrát desetitisíckrát víc, než my dáváme na rozvojovou pomoc, nebo eh, podporovat země, které eh, v rozvojové pomoci mají mnohem jasněji a pomáhají si lépe, než bychom to dokázali my. A tyto eh, tyto země nám již celou řadu let říkají, že už prostě nestojí o to rozvojovou pomoc z naší strany, že ani nestojí o rozvojovou spolupráci, maximálně třeba s, s, s spolupráci v eh, otázce sektor eh, větvových eh, politik a tak dále. A my jsme to prostě vůbec nebrali na vědomí a ty peníze jsme jim neustále dávali. Takže tohle musím změnit. A pak také jde o to, jaké lidi používáme v těch delegacích právě v těchto zemích. Jde o to, že tyto lidi musíme přesunout do jiných států, kde je zapotřebí, aby byly větší zdroje i lidské zdroje pro práci, která tam je. Takže tyto věci musíme změnit, musíme mít něco, co funguje lépe. Jsme velice citliví v tom smyslu, že ano, potřebujeme teď prokazovat větší výsledky, větší e, výstupy, proto jsme také vytvořili ředitelství pro e, dopady e, na kvalitu. A samozřejmě musíme být všude, musíme být i v obtížných takzvaných zemích, to znamená v zemích, které jsou v zranitelných situacích a kde naše přítomnost a naše finanční prostředky jim zabraňují v tom, aby spadly do propasti a samozřejmě tam je obtížné eh, prokázat nějaké hmatatelné výsledky na rozdíl od zemí, kde to funguje normálně. Takže ano, souhlasíme s tímto eh, principem, ale on nelze eh, všude být aplikován. A pokud budeme striktně aplikovat tento princip, tak nás to přivede k tomu, že opustíme ty takzvaně obtížné státy, kde je přitom naše přítomnost žádoucí a zapotřebí. Teď ta různá nařízení pro AKT a e, zámořská teritoria, to není problém. Teď jsou ta dvě nařízení velmi e, podobná. Nemáme v žádném případě e, v úmyslu nějak revidovat model pro AKT, model kotonu a šéfové těch jednotlivých oddělení Eh, kteří se vrátili z delegací a pro které jsme neměli vedoucí eh, posty, budou mít eh, prostě zvláštní statut po dobu 12 měsíců. Děkuji vám. Máme ještě tři osoby. Já navrhuji jednu minutu na otázku, protože lze položit otázku za jednu minutu. A pan Fokadis eh, odpoví a pak budeme hlasovat. Paní Schneider, Reistrem, prosím. Bude to jenom velice stručná otázka. Já vidím, že tu jsou stále velké problémy ve spolupráci členských států, kde se tedy odehrává tato spolupráce, eh, konkrétní opatření v členských státech. Prosím, paní Karos. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε εγώ να ευχηθώ να δουλέψει το νέο οργανόγραμμα της έκθεσης. Ano, děkuji. Předložil jste nám organigram nové organizace a snad byste mohl ještě jednou navázat na otázku, kterou položil pan Görenc protože důležité jsou i parametry. To znamená, k jakým posunům a změnám došlo. Také jste se zmínil o paní Eštonové. Bude možné opravdu zvládat celou rozvojovou politiku? Jde také o to, abychom mohli působit nezávisle a neutrálně neutrálně, Bude to možné, když vypuknou nějaké humanitární krize, okamžitě zasáhnout? Není možné, že dojde ke konfliktům? Je třeba, abychom byli schopni rychle zareagovat. A eh, jak to vypadá s koordinací? My vlastně potřebujeme nezávislou task force. Děkuji. Merci. Depuis Děkuji. Já už měsíce se snažím zdůrazňovat strukturální posílení eh, těch eh, pólů rozvoje v celkovém systému EU. A proto eh, chci předat žádost ze strany občanské společnosti z hlediska kapacit, formulace, financování, i zdravého řízení. Tady samozřejmě nemáme co komise poučovat, to dělá velmi dobře. Naopak, co chybí, podle našeho názoru, to je takové určité zamyšlení s určitým odstupem, překonání každodenní administrativní rutiny a odpovědět na základní otázky. Dostává se eh, eh, opravdu eh, tomuto eh, dárci peněz náležité pozornosti, tak jak tomu tak jak to je důležité oproti jiným, jak postupovat, aby těch 28 eh, vlastně dárců bylo považováno za jednu jedinou sílu. Monopol tady prakticky drží jiná instituce, Světová banka, ale i Světová banka se může mílit. Já tedy nechápu, proč vlastně jsme tak pokorně skromní před jinými, když eh, dáváme tak velké prostředky a nedokážeme to eh, zviditelnit. Tady by bylo zapotřebí určité zamyšlení. Nebylo by možné tímto směrem pracovat? Já myslím, že to je opravdu zklamání. Takže tím končí otázky a já bych ráda připomněla ještě jednu otázku, kterou položila paní Kellerová a také já, i když tedy ona tady už není. Eh, já se chci také zeptat, eh, kolik žen je na vedoucích místech v této nové struktuře? Děkuji, paní předsedkyně. Takže k vaší otázce budeme mít dvě ředitelky z celkového počtu devíti ředitelů. Je to tedy největší počet, který se nám podařilo zajistit. Je to velice eh, citlivá otázka, k níž eh, opravdu přistupuji. Snažíme se zlepšit eh, rovnost pohlaví, ale vypadá to mnohem lépe na úrovni vedoucích útvarů to je menší problém. A co se týče efektivity, jak je možné přimět členské státy, aby hovořili jedním hlasem? To je sice prostá otázka, ale musíme na ní hledat opravdu obšírnou odpověď. Snažíme se eh, zlepšit efektivitu a to je úkolem útvaru A3. Útvar A3 se současné době zamýšlí eh, na eh, vytváření společných programů s členskými státy. A jaké návrhy tedy předložíme členským státům, abychom dosáhli úspěchu? Já jsem trochu skeptický, eh, co se týče fungování, protože před několika lety byly členské státy eh, docela otevřené a vstřícné, měly zájem na spolupráci, na eh, společných aktivitách a podobně, ale znamenal jsem tu určitou ztrátu úsilí, když se objevily problémy s rozpočtem členských států. Čím eh, více členské státy musí eh, provádět škrty v rozpočtu, tím eh, více se vytrácí nadšení dělat společné aktivity. Proto se vážně zabýváme návrhy, které nám pomohou je znovu zapojit do společných aktivit. A celá otázka eh, vynakládání velkých eh, prostředků, které ale působí malý dojem. Eh, to je důležitá otázka pro dárce, pro hlavní dárcovské země. A já se tím budu zabývat, budu tuto otázku ještě zvažovat humanitární reakce tu jsou, jsou nezávislé na politice, na eh, politikách eh, eh, a nyní je tu jiná otázka, jak to bude tedy spolupracovat eh, v otázkách politiky, eh, politiky soudržnosti s Evropskou službou vnější činnosti. Eh, na toto téma bychom mohli diskutovat velice dlouho. A já už nechci tedy více zdržovat. Děkuji za pozornost. Děkuji za tuto prezentaci a také za odpovědi na všechny otázky. ponechám chviličku času, dvě minutky, než budeme hlasovat. Hlasovat budeme, prosím, elektronicky. Mějte všichni své karty. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup.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 Dámy a pánové, eh, uděláme si zkoušku zařízení. Prosím, všichni hlasujte. Já položím nějakou otázku. Máme spoždění? Ano, ne, zdrželi se. Funguje nám to? Zatím to ještě není hotovo. Máme 26 osob eh, a přitom je tady 17 teprv, ale už to nabíhá, už to nabíhá. Ještě tři chybí. Já jsem hlasovala. Ještě tři osoby chybí. Ještě dvě, ještě jedna. Jedna osoba nám chybí která se nemůže rozhodnout, jestli máme spoždění. Že by to nefungovalo u mě? A, ah, už to funguje. Hmm. Takže eh, nefungovalo mé zařízení, to tak často se stane. Tak eh, Chci připomenout ještě jednou e, upřesnění v hlasovacím seznamu k odstavci 8. Pozměňovací návrh 67 padá, když pozměňovací návrh 66 bude schválen. Čili neplatí to, co je uvedeno, e, e, že by to závisí na odstavci 65. Opakuji, odstavec 8, návrh 67 padá, bude-li schválen návrh 66. Čili oprava 65 na 66. Máte to všichni poznamenáno? Tak začneme. Začínáme zprávou Tasmarek. Kasmarek. Začneme. Návrh, pozměňovací návrh 9. Elektronicky hlasujeme. No, mně bylo řečeno, že bude všechno elektronicky a vy mi teď říkáte, že to bude uh, zvednutím ruky. Ne, takže je to jinak. Je to trochu jinak, budeme hlasovat zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 11 pro proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 1, kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže se dostáváme k návrhu 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 7 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 1, kompromis B pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 1, odstavec, odstavec 2, eh, návrh 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odvěřit, dobrá. 23, hlasujte, hlasujte elektronicky. Zahajuji hlasování. Schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 2, kompromis E pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 2, eh, návrh 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 37 od odstavce 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40. Split vote. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, eh, zdrželi se. Já bych řekla, no ověříme to. Ověřujeme druhou část návrhu 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A ústní návrh pana Clarkina. Promiňte, paní Clarkinové. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme eh, hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Čtyřicet dva pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřicet tři v odstavci čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, ne, ten padá, promiňte. Takže odstavec 6, kompromis F ve dvou částech pro, první část, prosím, pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro, proti. Ověříme. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 52. 52, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, promiňte, 53. Návrh 53 pro, proti, 53, návrh 53.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 Tak to bylo hezky. Hezky řečeno, kdybych, než kdybych já to říkala anglicky, nikdo by tomu nerozuměl. Takže návrh 53 pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 58 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 59 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 7, kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 60 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 61 pro? Pardon, omlouvám se, ten padá. 62. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 65. 65. V odstavci 7. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 67 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno 69, padá. Takže odstavec 9, kompromis H, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 A tak to padá. 74 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Někdo nehlasoval. Končím hlasování. Schváleno. 75 padá, 76, 77, ne, 76 První část eh, pro. 76, omlouvám se, říká předsedkyně. A na mě tady popletla. Co to znamená? Omlouvám se. 76, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 split vote, první část pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Elektronicky zahajují hlasování. Pospěšte si, prosím. Končíme hlasování. Zamítnuto. Odstavec 10. Ústní pozměňovací návrh číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Na 82 pro, proti, ověříme, elektronicky zahajují hlasování. 82. Končíme hlasování. Schváleno. Jedním hlasem. Odstavec 10, pozměňovací ústní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 83 padá. Takže odstavec 11, kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 84 padá, takže až 88. Odstavec 11, 88 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, Proti? Ověříme. Elektronicky zahajuji hlasování. Návrh 92. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 12, 93 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se, schváleno 96 pro, proti, ověříme. Lépe prosím zvedejte ruce, zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 98 pro, proti, Eh, zdrželi se schváleno. Odstavec 13, kompromis D. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní návrh padá. Takže dostáváme se až na 104. Odstavec 13, 104, ne? Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 106 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní návrh 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 107 padá, takže 108 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Věříme? Ověříme. Já si nejsem jistá. Zahajuji hlasování. 109. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedním hlasem. 111 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 15, kompromis je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 113 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 115 k odstavci 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116 to padá. I 116 i 117 padá. Ano, je to tak? Ano, takže kde teď jsme? 118 pro, proti, zdrželi se, schváleno. No, nejsem si úplně jistá. 118 ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. No, to jste špatně zvedali ruku, jak už jsem říkala. 119 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 16, kompromis K. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dobrá, uděláme 125 a 128 v jednom bloku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže všechny tři schváleny. Odstavec 17, kompromis L. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 131. odstavci 17. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ústní návrh 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 134 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, Ověříme. Zahajuji hlasování druhá část 134. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 18. 135 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 136 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 138 pro proti, zdrželi se, schváleno. 139 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 140 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 141 pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování 141. Končím hlasování. Schváleno. 142 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 146 pro, proti, Ověříme. Zahajuji hlasování 146. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 19, kompromis M. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 149. 140. Já se omlouvám, ale já myslím, že 145 ne, neprošel. Tady je napsáno, že to padá, když je 145 schváleno. Ale 145 bylo zamítnuto. Ano, máte pravdu. Vidíte, vidíte, pane Kašmane, jaké tady mám pomocníky, není to vůbec lehké. Takže 148, kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. 149 pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 19. 150 ve dvou částech. Kdo je pro? Proti? Zruš, eh, zdrželi se schváleno. Druhá část pro? Proti? Elektronické. Druhá část 150. Prosím, hlasujte. Končíme hlasování. Schváleno. Odstavec 20, kompromis N. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. To 50. Kolik? 151? 157 v odstavci 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 21. Kdo je pro? E, proti? Zdrželi se? Schváleno. E, návrh kompromisní O. Já se omlouvám, říkám. Omlouvám se, byl to kompromis O, zapomněla jsem to říct. A teď eh, máme na, před sebou 163, je to odstavec 21. Nesouhlasí zase tady Anna potřebuje kousek čokolády, evidentně. Takže 162, kdo je pro? Děkuji. Ne. Pokud je 158 přijata, tak 162 se ruší, ale 158 nebyl přijat. Takže 162. Eh, eh, tak jestli ještě pan Berman se do toho bude eh, měšovat, tak už tady budu mít tři, s kterými to budu muset řešit. 162. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasujeme o 162. Končím hlasování. Návrh je přijat. A teď 161 takže ten se ruší? Ne, neruší. 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 21, pozměňovací návrh 163, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 164, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Omlouvám se. Teď 165, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o návrhu 165. Končím hlasování. Návrh je přijat. Odstavec 21, pozměňovací návrh 166, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 167, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto.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 Takže teď se dostáváme k odstavci 22, pozměňovací návrh 82. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Myslím, že je to přijato valnou většinou. Odstavec 23, kompromis R. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Sto sedmdesát čtyři. Ne 194, ale 174. Takže 174. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 176. Ne, ten padá. 178. Odstavec 23, pozměňovací návrh 178, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato.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 zamítnuto. A teď 186, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 187, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 188, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď je bod úvodního ustanovení B, pozměňovací návrh 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. A pozměňovací návrh 8. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Et donc, on vote... Ah oui. Donc, citation 4, amendement 1. Dále, pozměňovací návrh 1 k nebo ty první čtyři en bloc. 1, 2, 7, 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Avec l'amendement oral. Voilà. On est d'accord. OK. Donc, on a... Souhlas. Takže teďko čtyřka eh, k citation 11, pětka padá, protože trojka byla přijata. Souhlasíme? Takže dostáváme se k šestce. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď tedy elektronické hlasování, konečné hlasování o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Blahopřeji našemu zpravodaji.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 Přijato. 30. Kdo je pro? A nic jsem neřekla. 31, tedy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď ústní pozměňovací návrh číslo 1, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď je na řadě 33, odstavec 12, pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato odstavec 13, pozměňovací návrh 34 ve dvou částech. Kdo je pro? Ano, řekla jsem 34. Ne. Ve dvou částech. Takže kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuta druhá část, ta ale vlastně se vypouští. Zkontrolujeme to, takže ano, zkontrolujeme to. První část elektronické hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Návrh je přijat, dobře jste to myslel. Takže teď budeme hlasovat o druhé části, ale skutečně trošičku zvedejte ty ruce. Je e, znát určitá únava. Pane Bermane, vy zvedáte ruku málo, ještě jste v první řadě, kde je pro, kde je proti. A musíte se dívat trochu níž. Dobře, takže druhá část. Omlouvám se, pane Geren, pan Gerenc mě tady trochu z, zmátl. Takže druhá část pro, proti. Kde pro? Druhou část. Kde proti? Zamítnuto. A teď eh, oddělené hlasování. původní odstavec 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď ústní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Prosím o klid. Teď 35, ta e, se ruší, 630 ve třech částech. Kdo je pro první část? Druhá. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky. Pozměňovací návrh 36. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je zamítnut. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme. Třetí část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Odstavec 14, pozměňovací návrh 37, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 14, pozměňovací návrh 38 ve dvou částech, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, Zkontrolujeme elektronicky. 8.30. druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Odstavec 15. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. takže tohle padá. A teď je 41. pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 42, kde je pro, kde je proti, ve dvou částech. Aha, takže ještě ta druhá část. Takže 2,40 ve dvou částech pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozvědací návrh 15, 43 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Výrazně. Takže teď 47. Oni se teď dohadují a já počkám. Ne, je to zamítnuto. Takže 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky. 640. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď tedy oddělené hlasování o 16. odstavci. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď 47. E, pozměňovací návrh pro, proti, přijato. Kdo se zdržel? Ne, přijato. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 49 ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ne, e, přijato, říká paní předsedkyně. Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování, první část 49. E, e, končím hlasování. Přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď odstavec 18 ne, eh, odstavec 17, 50 pro, proti, zdržel se přijato. Contre, absence. 50, 52 pro, proti, zdržel se přijato. 19, 53, pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 54, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Eh, zkontrolujeme to elektronicky. Eh, pozměňovací návrh 54. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Takže teď eh, oddělené hlasování. To znamená 19 eh, oddělené hlasování pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 55, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 56. Myslím, že je to přijato. No, končím hlasování. Ano, přijato, že výrazně Pozměňovací návrh 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51, kdo je pro, ne, 59, opravuje se předsedkyně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Verifion, verifion, verifion. Kontrolujeme to elektronicky.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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď body úvodního ustanovení. Nejprve pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. E, sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Devítka. Kdo je pro?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 Trojka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď se dostáváme k jedenáctce, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo čtyři, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď en blok, pokud chcete až do sedmnáctky, souhlasíte? Od třináctky do sedmnáctky. Hovořím o pozměňovací návrhu 13 až 17. O blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď citations. Jednička. Také to uděláme on blok. Dobře, až do čtyřky včetně. Takže on blok od jedničky do čtyřky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Le vote est ouvert. Eh, elektronické hlasování. Eh, končím hlasování rychle, rychle. Ano. Přijato. Bravo. Takže můžeme poblahopřát zpravodaji panu Deva. A teď oznámení. Eh, co se týče dalšího hlasování. Sekretariát DV včera nechal rozeslat eh, ústní pozměňovací návrhy jménem EPP 5, 11, 38 a 59. Se, eh, to jsou body pozměňovacích návrhů či čísla pozměňovacích návrhů, kterým se ústní pozměňovací návrhy vztahují. Kdo je přečte? Pan Svensson? Budete je číst? Dobře, takže pan Svensson je přečte.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 Dobře, takže je před námi zpráva pana Gerence, odstavec 1, pozměňovák 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ne, zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování k 20. pozměňovacímu návrhu. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 1a, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dobře. Buď jedna, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A Fed dvě, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Buď dva, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. AFET 13. Kdo je pro? První část proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Ověříme to. AFET 13, druhá část, zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část, promiňte, třetí část AFE 13, kde pro? Proti? Přijato. Ne, musíme to ověřit, takže třetí část elektronické hlasování a FED 13, třetí část zahajují hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. A nyní kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 24, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. Ale nejsem si jistá, ověříme to. Elektronické hlasování 24, hlasujte prosím. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Odstavec 2, 25, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Pozměňovací návrh 26 odpadá, 27, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Takže ještě předtím pozměňovací návrh 28, nebo ne? Pane Gerenci, potom vystoupíte až k 29. Nyní hlasujeme o 28. Kdo je pro? Je to Nás? sláva. Loizo, dejte si tedy tu čokoládu. 28. Kdo je pro? Proti? Držel se, ověříme to. 28. Elektronické hlasování. Zahajují hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato 30, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme to. Nejsem si jistá. Takže elektronické hlasování, pozměňovací návrh 30. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Odstavec 3, pozměňovací návrh 31, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 32, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 33, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 34, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Odstavec 4, kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Zbytek tedy odpadá, potom se dostáváme k buď čtyři, buď čtyři, tři části, kde je pro první část, proti, zdržel se, přijato druhá část, kdo je pro, proti, ověříme to. Elektronické hlasování, buď čtyři, druhá část, hlasujte prosím. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Stavec 4. Dám slovo panu Svensonovi. Děkuji. Paní předsedkyně, chtěli bychom začlenit určité věci. Požadujeme, aby eh, kontrola v zemích příjemcích měla hlavní roli a voláme po širokou účast parlamentu a začlenění občanské společnosti v přijímajících zemích ohledně využívání eh, prostředků z rozpočtu. Děkuji. Kdo je pro? Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh? Kdo je proti? Držel se, takže návrh byl přijat. Dostáváme se kont 2, kdo je pro, proti, počkáme, takže je to odstavec 4, kont 2, kont 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kont 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď přejdeme k návrhu AFET 6, odstavec 5, AFET 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 41. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Prosím, eh, eh, můžete přestat se bavit? Je eh, těžké sledovat hlasování. 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 43, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 44, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pokud chcete eh, hlasování unblock eh, od eh, návrhu 45 až kam? Až 47? Až 47, dobře. 45 až 47, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A ve 4, kdo je pro? Proti? Držel se přijato. Pozměňovací návrh 48, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 49 eh, odpadá. 50, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kont 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. AFED 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 51 odpadá. 52, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. 53, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. Buď 5, kdo je pro? Proti? Držel se přijat. Kont 7, kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 54, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnut. 65, kdo je pro, proti, přijato. Konč 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 8, konč 9, dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 8, buď 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 56, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. AFET 8, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme to. Zahajují hlasování AFET 8. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Odstavec 10, pozměňovací návrh 57, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 58, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A FED 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhý ústní návrh. Pane Svensne, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně zvažuje, že země bohaté bohaté na ropu eh, mohou eh, financovat vlastní rozvoj eh, transparentním systémem výběru daní a spravedlivou distribucí financí se stává tím pádem záležitostí naší priorit. Kdo je pro? Proti? Ověříme to ústní návrh. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 59 odpadá. 60, kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. 61, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. A FED, ne, pozměňovací návrh 62, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijat. 63, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. A FED 10, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kont 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. A FED 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. A FED 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 64, je pro, proti, ověříme to, 64, zahajují elektronické hlasování, hlasování je u konce, zamítnut. Odstavec 13, 65, je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 66, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 67, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Buď 10, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Buď 11, čtyři části. První část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se přijata. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme to, hlasujeme o třetí části, zahajuji hlasování, končím hlasování. Třetí část byla přijata. Čtvrtá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Mám dojem, že e, byla přijata, ale ověříme to. Elektronické hlasování ke čtvrté části. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Kdo je pro, proti, zdržel se u patnáctky, buď 12 pro, proti, zdržel se, buď 13, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Úvodní ustanovení čtyři, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Pan Svensson má slovo k ústnímu návrhu. Děkuji, paní předsedkyně. My podporujeme jednu z klíčových forem pomoci a cílem výboru je navýšit takovouto podporu v nadcházejících letech. Kdo je a e, cílem e, komise je tedy také navýšit tuto podporu a je tady, jde tady o vypuštění těchto slov pro, proti. Ověříme to. Je to ústní pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. A teď jsme u úvodního ustanovení B, u šestky pro, proti. Vy se na mě díváte a smějete se a mě to vedlo z rovnováhy. Tedy šestka, kdo je pro? Pozměňovací návrh šest je pro, proti, zdržel se. Nejsem si jistá výsledkem. Ověříme to. Hlasujte, prosím. Pozměňovací návrh 6, elektronické hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 7. Hlasujte, prosím. Ne, je třeba trochu eh, zpomalit, když se říká, že je dobré posouvat rychle. Takže sedmička, kdo je pro? Proti? Držel se přijat. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? zdržel se přijat. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 10, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Ústní pozměňovací návrh, pan Svensson, děkuji, paní předsedkyně, abychom začlenili slova kdy je třeba zlepšit kvalitu a efektivitu pomoci se zvláštní preferencí zásad vlastnost, vlastnictví a harmonizace, politický dialog mezi dárci a příjemci umožňuje eh, přizpůsobit ty příspěvky na míru eh, daným zemím. To by tedy mělo pomoci, když zahrneme do toho tato slova. Děkuji. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo se zdržel? Návrh byl přijat. Eh, pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Držel se přijat. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Držel se přijat. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Držel se přijat. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Držel se přijat. Pozměňovací návrh 19. Eh, to odpadá, takže citations, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijat pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se přijat pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, Musíte pořádně zvedat ruce, takže elektronické hlasování. Trojka, zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. A nyní konečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. A e, návrh byl přijat. Blahopřeji zpravodaji. Il est où le dernier vote Je ne l'ai pas, moi. Bonjour Michel. Bonjour Tom. Ça va oui.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 A pokračujeme v hlasování. Odstavec 1, eh, návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Eh, návrh 1 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 3 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 1, eh, kompromis 1, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh, eh, tedy kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3, ve dvou částech, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti. A, tak druhá část pro, proti, zdrželi se. No, ověříme. Ověříme druhou část kompromisu 3. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno.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 25 a 26. Pro. tři, Kdo je pro tyto tři? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 27 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Eh, ústní návrh pana Grence, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Text je takovýto. Chci nahradit text, eh, který tam je, tímto textem Ehm, domnívá se, že EU jakožto velký, největší dárce ehm, financí musí mít leadership v oblasti ehm, celosvětové rozvojové spolupráce. A z tohoto hlediska považuje že by samostatné, samostatný vnitřní útvar zamišlení mohl být velice užitečný. Pan Berman s vámi nesouhlasí. No, já chci hlasovat eh, o tomto návrhu, ale jsem proti němu. Budeme hlasovat. Kdo je pro ústní návrh? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A konečný, konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno jednomyslně. Blahopřeji zpravodaji. Bravo.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 Ponechám vám tři minuty na to, abyste potichu opustili sál. Tři minuty, prosím, na eh, to, abyste opustili sál a eh, prosím, respektujte ty, kteří tady chtějí zůstat. 17,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 Alors, c'est ça. Alors merci à toutes, merci de prendre place. Všem eh, děkuji. Posaďte se prosím, nevím, jestli ještě vzadu nejsou nějaké volné eh, židle. Všem, kteří nějakou židli našli, děkuji za to, že se posadili. Prosím o klid v sále. Eh, mohu tady eh, přivítat velice ráda paní eh, Brit Svensson, která je předsedkyní výboru pro ženy a rovnost pohlaví a rovněž zde zdravím poslankyně a poslance z tohoto výboru. E, teď se budeme zabývat otázkou sexuálního násilí v konfliktech se zvláštním zřetelem k situaci v Končské demokratické republice. Na tuto výměnu názorů jsme také e, pozvali paní Margot Wallström, zvláštní zástupkyni OSN pro sexuální násilí ve válečných konfliktech a bývalou komisařku a doktora Donise Mukwegeho, gynekologa z nemocnice Panzi v Bukavu který včera v Bruselu dostal cenu za rok 2010-2011 v oblasti humanitární pomoci. Prosím o potlesk. Chci také pozdravit jeho excelenci eh, eh, na Henri Sakaniho, který je velvyslancem Končské republiky také zde zdravím všechny další eh, zástupce kon, velvyslanectví Končské republiky. Evropský parlament se touto otázkou zabýval několikrát a odsoudil tyto činy. Naše dva výbory jsou toho názoru, že je naprosto nutné soustředit eh, na tuto záležitosti eh, veřejné mínění a vysoce si váží eh, osobností, eh, které bojují proti tomuto násilí, osobností dvou osobností, které zdou, zde s námi jsou. A paní Malström bych ráda dala ne 20, ale možná 15 minut, abychom eh, nahradili tu ztrátu času, aby pohovořila o práci OSN v této oblasti a o výzvách, které tady jsou. A pak bych dala slovo panu Denisovi Mukwegovi, který bude hovořit o situaci v terénu. Takže teď na 15-20 minut paní Wallström. Děkuji. Uh, Děkuji, je mi velkým potěšením, že jsem opět na půdě Evropského parlamentu a mohu vystoupit k tomuto důležitému tématu a je mi eh, velkým potěšením a poctou, že je zde Denis Mukwege, který je ginekologem v nemocnici Panci v Bukavu a věřím, že bude mít e, příležitost e, odpovědět na naše otázky a poskytnout nám některé informace. Já jsem na úplně jiné pozici již celý rok a bylo vytvořeno na základě jedné z posledních eh, rezolucí Rady bezpečnosti, která se týká bezpečnosti. Je to z doby, kdy jsme pochopili, že eh, válka a mír mají různé dopady na ženy a ženy by měly mít možnost hrát svou roli v jednání o míru. A v posledních rezolucích se hovořilo o tom, že sexuální násilí se používá jako eh, taktika eh, vedení války a bylo rozhodnuto, že musíme bojovat s touto globální metlou, která se netýká pouze eh, Koňské republiky, není to pouze africký problém, ale objevuje se ve všech válečných konfliktech na této planetě Musíme tedy skoncovat s beztrestností eh, takovýchto postupů a zajistit, aby OSN a mezinárodní společenství na to mohly lépe reagovat a musíme umožnit ženám eh, veškerou politiku, kterou eh, praktikujeme, aby eh, mohli pozvednout eh, svůj hlas a účastnit se rozhodování. Eh, náš tým je malý, je nás celkem devět a zaměřili jsme se na sedm hlavních zemí a e, další čtyři jsou v Africe. Je to e, Středoafrická republika, Sudán, teď hovořím o celé zemi, včetně Jižního Sudánu, pobřeží Slonoviny, o Středoafrické republice jsem již hovořila. A také byla vybrána Bosna a Hercegovina a Kolumbie E, i některé země mimo Afriku, kde je stále ještě e, problém s zajištěním spravedlnosti pro oběti e, trestných činů a sexuálního násilí. Když se podíváme na historický vývoj, byly tu takové názory, že je to nevyhnutelný průvodní jev, že eh, během válečného konfliktu eh, tomu nelze zabránit a také, že se o tom nehovoří i během norimberského procesu. Vyšetřovatele říkali, že vůbec nebylo možné ty ukrutné činy popsat. A eh, jsme konfrontováni oběma koncepcemi. Je třeba tvrdit, že masové znásilňování není nevyhnutelné je stejně nevyhnutelné jako e, masové vraždy. Nemůžeme něco takového schvalovat. Je to třeba odsuzovat a e, ve všech našich politických krocích musíme proti tomu bojovat a musíme o tom zejména hovořit. A to je také důvod, proč je tak e, důležitá přítomnost pana Mukwegeho a všem, co budete činit vy v tomto parlamentu ve všech programech, projektech, politikách. Je třeba klást tuto otázku. Když se tato otázka neobjeví, e, tak tu hrozí nebezpečí, že se nedovíme o situaci, že na ní nedostaneme odpověď. Je třeba, aby to bylo součástí veškerých politik. A Koňské republice, co způsobuje protahování tohoto konfliktu, financování eh, aktivit různých eh, skupin, to je důlní průmysl. 19 eh, státech již byla přijata legislativa, že je třeba mapovat tyto projevy, že bychom měli Eh, usilovat o odhalení eh, těchto trestních Čínu a Evropská unie eh, to musí sledovat. Doufejme, že eh, se vytvoří takový globální eh, režim řešení konfliktů. Já bych takovouto iniciativu uvítala. Jak již tedy bylo řečeno, 1960 z prosince loňského roku máme usnesení a to znamená veškeré nástroje Rady bezpečnosti. To znamená, že budeme globální pravidelně monitorovat tento problém a budeme o něm informovat, abychom získali eh, konkrétní údaje a také čísla, pokud to bude možné, eh, protože eh, víte, že tento problém je stigmatizován, že se lidé stydí a nechtějí nahlašovat tyto případy. A také budeme vytvářet seznam pachatelů, je třeba na ně ukázat prstem a budeme mít také přístup k sankcím, kterých může využít Rada bezpečnosti, zákaz udělování víz, zmražení prostředků, aby pachatelé nemohli cestovat a podobně. A e, nesmírně důležitým nás, je to důležitý nástroj, abychom skoncovali s beztrestností oblastí. Chtěla bych zajistit, že ve veškerých jednáních se ptáme na přítomnost žen. A my jsme zjistili, že pouze 18 eh, eh, případů eh, násilí bylo nahlášeno a Eh, když se nezúčastní ženy jednání, tak je to vlastně nerespektování poloviny obyvatelstva, když jde o válku a mír. A také dochází k podceňování skutečných dopadů sexuálního násilí, kterého se lidé dopustili na tolika ženách eh, na světě. A to je velice důležité pro obnovu eh, bezpečnosti a míru na světě je, my víme, že um, to trvalo po celá desetiletí, celá generace a je třeba, aby a pozdější společenský a ekonomický vývoj bude tak e, složitý a také drahý pro mezinárodní společenství, když se nebudeme zmiňovat o utrpení těchto žen. Tedy všechno, čím se zabýváte v těchto třech výborech Evropského parlamentu, může přispět k tomu, že e, prolomíte tabu, aby se o tom začalo hovořit, abyste e, požadovali, aby by eh, eh, se o tom hovořilo. Poslední případ je Libie, Rada bezpečnosti navzdory ambiciozních eh, rezolucí se zmínili o utrpení libijských žen, i když víme, že to v této oblasti je problémem. A myslím, že to bude takový testovací příklad, anebo bude také testem projevu mezinárodní solidarity, do jaké míry jsme odhodláni eh, při přijímání opatření, abychom prolomili eh, mlčení, protože tím to začíná. Tedy ještě jednou děkuji za pozvání, děkuji za ochotu, že na toto téma chcete s námi diskutovat a také doufám, že se rozvine spolupráce a koordinace mezi OSN a Evropskou unii na všech úrovních, že se nám podaří učinit mnohem více, abychom eh, bojovali s touto metlou lidstva. Je passe parole A já dám okamžitě slovo panu doktorovi Denisovi Mukwegemu. 15 až 20 minut času máte, pane doktore. Děkuji, eh, paní předsedkyně, za udělení slova. Po expoze o e, násilí na ženách, o znásilňování e, obecně, tak jak to e, řekla paní Margot Wallström. Dovolte, abych ilustroval situaci v Končské lidové republice, která tam trvá již zhruba 15 let. Nejprve mi dovolte, abych upřesnil, že znásilňování, ke kterému dochází v Končské lidové republice, není E, oproti tomu, co nám sdělují některá média, kulturním jevem. Je to důsledek války a tady je třeba si říct, jak vlastně může se ten konflikt vyvíjet a jak se také vlastně vyvíjí zločiny během konfliktu a v období po konfliktu. Abychom všechno toto násilí uvedli v určitém kontextu. Je tomu tak, že e, tyto zločiny, toto znasilňování v Končské lidové republice jsou zločiny, e, které se odehrávají, jak jsme často pozorovali, systematickým způsobem. Systematicky proto, že se často jedná o násilí páchané v celých vesnicích, aniž by se e, bral na vědomí věk, e, někdy i pohlaví dítěte e, těch obětí a také skupiny, které tyto zločiny a znásilňování provádějí, mají své metody a často jsou to skryté metody v té skupině. A toto nás vede k přesvědčení, že pokud nějaká skupina může metodicky provádět znásilňování, tak můžeme e, díky této metodě v podstatě identifikovat tu skupinu a zda, e, to znamená, že se jedná o plánované činy e, a proto se musí hovořit i o určitém Eh, motivu. Eh, paní Margot už o tom hovořila. Jde o to, eh, že tady je prostě úmysl vlastně vykořišťovat Koňskou lidovou republiku a e, včetně tedy těch základních surovin a proto e, se, je tady snaha vlastně e, ty, to původní obyvatelstvo úplně vymítit či odsunout. Dokonce tady byly zveřejněné mapy, které ukazují, že tam, kde E, vlastně je nejvíc obětí, se jedná o vyvolané epidemie, o vyvolané násilí, e, kde se, e, dejme tomu, zjistí, že v těch oblastech jsou větší zdroje, dejme tomu, těch přírodních surovin. Často jsou tedy cílem ženy. Většinou jsou cílem ženy, protože ty ženy tvoří páteř celé společnosti a když jsou zničeny, tak vlastně celé to společenství je hodně zasaženo řečeno, V průběhu těch 15 let jsme na, eh, z toho lékařského pohledu zaznamenali určitý vývoj. A já můžu říct, že když eh, v roce 96 začala válka v Končské lidové republice, tak jsme si eh, uvědomili, že tato válka vlastně vedla k E, zraněním a e, úrazům, ke kterým by mohlo docházet v jakékoliv jiné válce. Po rozhodnutí e, prezidenta Kabily, aby se tedy spojenci vrátili do svých zemí původu, tak došlo pak ke změně taktiky a tato změna taktiky vlastně to bylo v roce 99

98 a ty eh, ženy najednou měly zranění na eh, pohlavních eh, orgánech, vnějších pohlavních orgánech a to evidentně vedlo k tomu, že tady prostě se začaly realizovat úplně jiné hrůzné zločiny. Pak jsme také začali zaznamenávat případy zaživa pohřbených žen. A třetí fáze té války po jednání v Sang City se objevily tedy skupiny, které byly integrovány do těchto jednáních e, a další skupiny, které vlastně z, zahájily znovu válku na celém východní části území Koňské lidové republiky a vytvořilo se další hnutí v tom smyslu, že se tady objevilo určité hnutí odporu e, e, koňských obyvatel, takzvané hnutí Mai Mai, a pak tady byli také vlastně uprchlíci z Rwandy, kteří se ustavili v takové e, vojensko-politické e, komunity a e, objevilo se úplně jiné rozložení sil a jiná charakteristika celého konfliktu, protože teď se vlastně jednalo o válku vedenou vůči civilnímu obyvatelstvu. Takže vždy ty civilní, to civilní obyvatelstvo platilo největší největší daň a ještě z něj eh, to byly ženy, které byly nejvíce zasaženy. A eh, my pak tedy byli svědky toho, že ženy měly velká a závažná poranění i vnitřních orgánů. Pak eh, vlastně došlo k takovému smíšení. Byla dosažena dohoda s těmi odpadlíky ze SNP, z MyMy a tak dále ale e, to e, míšení se začalo dělat takovým zvláštním způsobem a vůbec se nerespektovala e, spravedlnost té spravedlnosti v přechodu, justice v přechodném období. Vlastně se nedělaly žádné rozdíly, všichni byli promícháni, vládní vojáci, rebelové, kteří neměli absolutně žádnou přípravu a tady byli třeba děti, desetileté děti, které byly součástí těch rebelských skupin a e, ty měly zbraně. To byl e, nástroj pro to, aby získali jídlo, aby získali peníze, aby eh, získali všechno, včetně žen. Takže vlastně tady byly děti zaučovány v kultuře nenávisti a násilí a vlastně se vůbec nebralo na vědomí, že tyto děti měly úplně rozvrácený hodnotový žebříček, jako dospělé se dostali do eh, vojenských složek, ale nedošlo tady k žádnému eh, psychickému, psychickému psychologickému ehm, ehm, doprovodu, psychologickému eh, vyšetření a výsledkem je vlastně to, co jsme zaznamenali v Fizi Baraka Kalakali, eh, kde vlastně se všechno znovu vrací. Eh, ti lidé z nás jí, ale nikdy se nepoložila otázka, co je vlastně k tomu vedlo, co bylo zatím, kdo to je. Myslím si, že když si klademe tady ty různé e, otázky, tak si myslím, že je důležité, aby to bylo všechno hodně prodiskutováno. Jsem velice rád, že tady dochází k monitoringu, k e, dohledávání toho, co kdo dělá. Dnes v Končské lidové republice vlastně ani nevíme, kolik žen bylo a je znásilňováno. Statistické údaje mizí a my nemáme možnost vůbec dohledat, co se skutečně děje. A myslím si, že s monitoringem e, lze alespoň částečně e, prostě tu situaci mapovat, e, zjišťovat, jak jsou ty e, zločiny Eh, zločiny eh, uskutečňovány. Teď vlastně jsou eh, vojáci jaksi zbavováni hodností, odcházejí do civilu, ale nikdo se o ně nestará, nikdo nemá na starosti takovou tu, ten, to sledování, ten posttraumatický, to posttraumatické období a to vede zase k dalším násilným činům. Máme případy dětí, které viděli, byly svědky znásilňování svých rodičů, toho, že jejich rodiče nebyli respektováni jako rodiče. Ty eh, děti se teď volně pohybují ve společenství a my bychom měli přemýšlet, co se ve konžské společnosti bude dít dál. Teď je skutečně zapotřebí se na tuto situaci eh, soustředit, soustředit se na ty děti, které viděli, jak jejich eh, matky byly znásilňovány před jejich očima, jak byli eh, znásilňováni jejich rodiče. Eh, je třeba si uvědomit, eh, tyto věci. Teď se rodí děti, které jsou vlastně dětmi z, to, z těch, těch znásilněných žen je eh, jasné, že ty matky velmi obtížně přijímaly své těhotenství a eh, odmítají eh, někdy tu skutečnost. Je třeba vlastně vybudovat ten vztah mezi těmi narozenými dětmi a matkami. Je tady určité procento matek, které prostě odmítají ty děti přijmout, nicméně po určité době, kdy ženy chtějí vlastně znovu začít eh, svůj život, tak eh, teď eh, je taková reakce, pane doktore, to dítě je vlastně vaše, tohleto, které jsem porodila z toho znásilnění a já chci začít nový život s čistým stolem bez závazků takže eh, teď prostě je eh, často eh, situace taková, že to, ty děti jsou odmítány, rodiči té znásilněné ženy a tak dále. Takže vlastně tady se může velmi dobře stát, že ty děti Eh, budou dalšími obětmi, ale je tady zapotřebí zajistit určitou prevenci, zajistit, aby tyto děti byly integrovány do společnosti a myslím, že tím eh, bych mohl prozatím skončit, abych dodržel čas, který mi byl vyměřen. Já teď dám slovo paní Svensson, předsedkyni výboru žen. Děkuji vám. Chtěla bych také poděkovat našemu váženému řečníku, jak za informace, které nám dnes poskytl, tak i za vaši práci a angažovanost boje proti sexuálnímu násilí ve válečných konfliktech. Děkuji a jménem našeho výboru pro práva žen bych chtěla vyjádřit, že je mi osobně velkým potěšením a i eh, je velkou radostí mým kolegům, že můžeme eh, spolupracovat na tomto tématu s výborem DEVE. Vážíme si té možnosti, že si dnes můžeme vyměnit názory. Jistě mnoho z našich kolegů poslanců Evropského parlamentu by jistě dnes chtělo vystoupit, tak mi dovolte, abych pouze řekla, že boj proti nejrůznějším formám násilí je jednou z našich priorit činnosti našeho výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Týká se to zejména sexuálního násilí, protože to je eh, zločin proti lidským právům. Eh, je to závažný válečný zločin. A já bych se ráda zmínila o jiné věci. Je třeba zvýšit účast žen eh, na mírovém procesu a e, v rezoluci OSN 1325 je e, uvedena tato skutečnost projevy sexuálního násilí ve válečných konfliktech. Já bych chtěla říci, že je třeba posílit spolupráci na úrovni Evropské unie a na úrovni OSN, abychom učinili konkrétní eh, kroky, abychom skoncovali s tímto strašlivým násilím, se sexuálním násilím ve válečných konfliktech. Musíme spolupracovat, abychom eh, zamezili takovýmto strašlivým situacím. Děkuji vám. Děkuji vám. A teď dáme slovo poslankyním a poslancům. Já si tedy s dovolením dám slovo sama sobě. Je to eh, dvě minuty na každého, protože máme eh, určité spoždění a snad to dokážeme říct rychle. Pane doktore, eh, já jsem velice ráda, že vás znovu vidím. Eh, v listopadu 2010 jsem byl v Bokabu, vy jste byl tak laskav, že jste mě vlastně nemocnicí provedl. Eh, rovněž jsem vystoupila eh, po této cestě k vám v našem výboru a chtěla bych se vrátit k jedné věci. Hodně peněz bylo naloženo na boj proti sexuálnímu násilí, ale víme, že málo z těchto prostředků se dostane přímo k obětem. Během diskuze v Kinshase, během parlamentního schromáždění vám musím říct, že několik kolegů a já také jsme byli hodně zklamáni, protože prakticky nic nebylo řečeno o zmnožování sexuálního násilí. Já jsem na regionálním jednání v Jaunde 28. a 29. dubna eh, také o této věci hovořila. Tam jsme diskutovali velmi konstruktivně o sexuálním násilí v Končské lidové eh, republice a v závěrečném komuniké je to také zmíněno. Eh, já vám to s dovolením budu krátce citovat, do toho komuniké jsme, řek, eh, jsme napsali, že poslanci eh, se opravdu velmi rozhorčili nad těmito ehm, sexuální projevy sexuálního násilí a připomínají, že státy musí ratifikovat a realizovat úmluvy, ke kterým přistoupili. Zároveň poslanci žádají, aby byly vytvořeny domovy pro oběti sexuálního násilí ve všech těchto e, ohrožených zónách. Takže to jsme do komuniké e, nechali zapracovat a já teď tedy e, skončím svůj, svůj příspěvek a slovo má paní Burmají. Děkuji paní předsedkyně. Jsem velice ráda, že vás vidím, paní eh, bývalou komisařku eh, Wallström a eh, pana eh, doktora zde v Evropském parlamentu. Eh, jistě všichni souhlasíme s tím, že sexuální násilí je jedno z nejhrůznějších, jeden z nejhrůznějších projevů eh, násilí vůči lidem. Mám dvě praktické otázky jako žena, pokud mohu. Před dvěma týdny jsme tady měli Michelle Bašle, která zastupuje ženy v OSN. Hovořili jsme, bylo to nesmírně nesmírně e, inspirující. E, chtěla bych vidět, jak vy vlastně dvě spolupracujete, jak to v praxi probíhá v rámci systému OSN mezi vámi dvěma. A má druhá otázka se týká Konga. E, jsem velice ráda, že tady eh, mohl zaznít hlas pana Mukwegeho. Je důležité vědět, jaké věci se dějí a eh, je dobré to slyšet eh, od vás přímo. Před několika týdny jsem také četla velmi alarmující zprávy, které se týkaly Libye. Během rady bez, zasedání Rady bezpečnosti bylo řečeno, že síly Kadáfiho dostávají Eh, Viagru a, a, a dělají tedy eh, akty násilí na ženách v Libyi během jednotlivých střetů a bojů. Mě by zajímalo, zdali se OSN zabývá zjištěním, zdali toto je pravda a pokud ano, jaký, jaké kroky proti těmto eh, násilným činům zamýšlí či realizuje. Takže všichni máte dvě minuty Eh, máme už dost žádostí o slovo. Pan Gerenc je další na řadě. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěl pozdravit eh, osobnosti eh, tohoto panelu, které který se zabývá velice závažným tématem. Chci také poděkovat paní Wallström za to, že přijela Eh, měl jsem na starosti životní prostředí, když jste pracovala jako komisařka. A chci říct teď konkrétně něco panu Mukwegemu eh, kdy jste, eh, když jste dostal, nebyl jsem zde, když jste dostal cenu a já jsem byl také požádán, abych k tomuto řekl pár slov vy jste nebyl přítomen, takže dovolte, abych řekl to, co jsem vlastně eh, při této příležitosti E, zaslechl v Kongu, kde desítky tisíci, e, tisíce žen jsou předmětem násilného e, znásilňování. Je to doktor Mukwege, který vlastně léčí jak jejich tělo, tak jejich duši. A co se týče vaší práce v terénu, pokud to tak mohu nazvat, tak je skutečně mimořádná a nemůžeme tady ani plně vlastně zmapovat její rozsah, ale je tady ještě jedna dimenze vašeho díla a tou je způsob, jak hovoříte o těchto závažných událostech, protože ženy jsou znásilňovány při eh, obecném Eh, nezájmu. Eh, mezinárodní právo často mlčí a eh, tyto aspekty jsou velmi málo kdy konkrétně zmiňovány. Tyto ženy však ve vás mají advokáta, který brání jejich věc ve světě a to je tedy jedno prohlášení, které jsem při této příležitosti učinil a pak jsem ještě zmínil E, takové úsloví e, africké. E, bylo řečeno, že pokud nebudou mít lvy své vlastní historiky, tak jejich historie bude psána lovci. A vy vlastně eh, nahrazujete eh, ty lovce, eh, vy se snažíte tyto události sdělovat vnějšímu světu, zaznamenávat. Děkuji, děkuji a to jménem všech, které, kteří měli to obrovské privilegium, že mohli vaši cestu, či mohou vaši vaši cestu alespoň z dálky sledovat a samozřejmě e, budeme vděční za jakékoliv příspěvky, e, které by nám napomohly se také podílet na řešení e, této situace. Děkuji. Další je na řadě pan Farm. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegové, velice vítám paní Valstrémovou a pana Mokvého. Mám dvě otázky, zejména na paní Valstrémovou. Za prvé, co se stane s vaším mandátem v budoucnosti, pokud to chápu, je časově omezený a vy byste eh, ráda podpořila jeho eh, prodloužení, aby to fungovalo permanentně. A za druhé, Zmínila jste se o legislativě a o chcete, aby Evropská unie přijala stejnou legislativu jako USA, ale víte, můžeme očekávat nějakou iniciativu v této oblasti ze strany komise nebo členských států, což by nám, Evropskému parlamentu, eh, doporučilo, abychom předložili nějaký návrh a potom pozvání eh, po to, eh, to schůzi, tak budeme mít eh, eh, dobrovolníky, kteří v druhé místnosti vedle AG3 eh, se sejdou. Paní Nedělčeva. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat paní Valstromové i panu Mukawegu za velice dobré vystoupení a také za informace, které nám poskytly. Já mám čtyři body a položím tedy každému z nich dvě otázky. Především děkuji panu doktorovi za to, že eh, připomněl celý ten rámec eh, u těchto typů eh, trestných činů, protože násilí, sexuální násilí je skutečně válečnou zbraní a ten faktor, faktor nezanedbatelný musíme připomenout. Myslím, že je také třeba se zajímat o kořeny toho problému. Když hovoříme o kořenech, tak je tady samozřejmě obraz ženy, která, který má ve společnosti společnosti, postavení ženy ve společnosti. Všichni víme, že tady je také velice důležitá úloha školy. Co se děje v Kongu, aby od nejmladšího věku žáci se učili principu rovnosti mezi muži a ženami a respektovali ženy? Za druhé, je velice dobré, aby byla spolupráce mezi různými strukturami, zejména soudnickými, soudními tedy strukturami co eh, je uděláno pro to, aby ženy měly důvěru k soudním orgánům, aby poskytly informace, aby se svěřili, eh, byli potrestáni někteří pachatelé za takovýto typ zločinů. A nyní k paní Valstromové. Pokud jde o oběti, víme, že nejtěžší je eh, vést eh, oběti k tomu, aby hovořili, aby o tom mluvili, co existuje, aby se vyřešil ten problém. A poslední otázka se týká prevence. Počítá OSN s nějakými zacílenými programy, které berou v úvahu specifičnost různých oblastí? Děkuji. Paní Kosta, maximálně dvě minuty. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi ráda, že jsem mohla vyslechnout tato vystoupení, zejména, že jsem vyslechla dramatické svědectví pana doktora eh, Mukwegeho je velice důležité, abychom náležitě eh, zkoumali, co se děje v takovýchto výjimečných eh, situacích eh, mimo Evropu. A tady jsou i některé hospodářské a vojenské údaje, totiž ženy se používají jako nástroj. Tady je možné se na to podívat z několika úrovní, ale jsou tady také nějaké projekty ze strany nevládních organizací i mezinárodních eh, v této oblasti. Co bychom my mohli udělat více v oblasti spolupráce rozvojové? Co může udělat parlament a komise v této oblasti? A pak je tady také otázka eh, kontroly na hranicích. Eh, podle informací, které mám, od, od obyvatel. Existují různení lidé, kteří třeba přicházejí z Rwandy nebo odinut a vytvářejí se takové směsice lidí. Můžeme mít nějaké záruky, jsou totiž tady celé vesnice, které se stěhují. A, a dále. Kolegové se už ptali na definici, právní definici eh, sexuálního násilí a znásilnění, a to proti ženám, mužům i dětem. Já vím, že existuje tady 130 případů u soudu, došlo i k odsouzení některých pachatelů. E, trestá zákon přísněji takové trestné činy. E, toto by mohlo být řešeno i u Mezinárodního trestního e, tribunálu, soudního tribunálu, protože to jsou válečné zločiny. A e, konkrétně prokurátorka Del Ponte tady odvedla velice velkou práci. Další věc. Ve spolupráci je třeba e, zdůraznit i přítomnost žen při jednáních o konfliktu, o spolupráci a dalších těchto tématech. Já chci upozornit, že když překročíte časový limit, zabráníte jiným, aby hovořili. Pro má slovo pan Svensson. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji. A já eh, chci přivítat paní Valstromovou i doktora Denise Mukwegeho. Je téměř neuvěřitelné, co nám říkáte, ale pravda, slyšeli jsme to samozřejmě už i dříve. Já mám konkrétní otázku na vás, pane doktore. Ty děti, které byly eh, nuceny působit jako dečtí vojáci, Eh, jsou určitě traumatizovány a mm, ovlivněny do konce svého života těmito zkušenostmi. Jak bychom měli postupovat, abychom jim umožnili dosáhnout eh, smíření a míru sami se sebou i se společností? A ještě jedna věc. Já jsem přesvědčen, že eh, se setkáme také Eh, s dalšími lidmi a ženami ze severní Afriky eh, v podobné situaci, například v Líbii. Já se tedy ptám, je možné být otevřeni a přivítat tyto lidi a ne uzavírat hranici a pouze eh, diskutovat situaci v Kongu a v dalších některých zemích Afriky. Děkuji. Ještě dvě osoby, paní Meissner. Ano, děkuji. Mohu hovořit stručně, protože zde už mnohé zaznělo. Když hovoříme o těchto strašlivých věcech, tak to není poprvé. Jsme téměř bezmocní, proto mám konkrétní otázku na paní Valstremovou. Říkala jste, že je důležité zajistit větší spolupráci mezi EU a OSN. Jak si ji dovedete představit? Co můžeme konkrétně učinit, aby se zlepšila? A potom mám dvě otázky na pana Mukwege. Za prvé, je dostatek humanitární pomoci pomoci, potřebujete více lékařské nebo psychologické podpory eh, pro ženy nebo i pro děti? Máte dostatečnou podporu? A druhá otázka, co můžeme a měli bychom jakožto Evropská unie podle vás učinit, aby se zlepšila situace ve vaší zemi? Děkuji. Děkuji, pan Donskis. Yes, you, Děkuji, paní předsedkyně. Asi je zbytečné říkat, že jsem Eh, znal eh, pana Mukwegeho jako velkého humanistu, velice důležitého eh, činitele ještě dříve, než jsem se s ním setkal v Evropském parlamentu a mám pro něj opravdu obrovskou úctu. Kromě toho, co tady navrhli mý kolegové, chci se zeptat na téma politických nástrojů. Je možné udělat něco, aby se odstranily tyto strašidelné tendence ve světě? Víme, že Někdy eh, eh, je tady, eh, když nepochopíme, odkud pocházejí tyto strašné věci, když Eh, nepostoupíme nějakým způsobem proti nim, tak vlastně přispějeme k šíření násilí všude ve světě. Tady je samozřejmě také pojem válečné eh, zločiny, ale možná bychom k ní měli ještě přidat eh, zločin vůči ženám, zabíjení žen, znásilňování žen. To by bylo dobré, kdyby například univerzity zahnuly některé tyto aspekty z válečných zločinů do svých programů, tedy zejména zločinů proti ženám. Děkuji. Paní Bauer, na závěr, už jako poslední. Děkuji, já bych eh, ráda vyjádřila slova uznání za eh, příležitost, že si můžeme vyměnit názory s paní Valstrémovou. Chtěla bych vás znovu přivítat na půdě Evropského parlamentu a mám pouze jednu otázku. Je to otázka odpovědnosti mezinárodního společenství, protože co můžeme učinit. Můžeme eh, využít svého hlasu, můžeme přijmout nějaké usnesení, ale zdá se mi, že eh, Kongo a jiné země nepopřávají sluchu našemu hlasu. Já si opravdu velice cením připomínek doktora Mukwegeho, eh, který ukázal, že znásilnění není jednorázovým aktem, ale k znásilňování dochází v tak velkém měřítku. Máme například informace z minulého týdne eh, z eh, šetření USA, že ty oběti v Končské republice můžeme počítat na miliony a to opravdu eh, destruuje strukturu společnosti, má to dlouhodobé dopady na celou společnost. Eh, je to obrovská stigmatizace, která má své negativní dopady. Takže které konkrétní kroky můžeme učinit vy v OSN a my v Evropském parlamentu. Děkuji. Děkuji. A pan velvyslanec Konžské demokratické republiky, prosím, chcete-li hovořit na chviličku? Děkuji, paní předsedkyně. Prosím, prosím, posaďte se tam, prosím. Eh, nebo ustupte kousek stranou. Vážený pane, prosím, já jsem předsedkyní tady a prosím vás, abyste se posadil. Děkuji vám. Prosím, prosím o klid. Pane, prosím, posoďte se a klidně filmujte a nechte prosím pana velvyslance, aby hovořil. Když vám to nevyhovuje, můžete ze sálu odejít. Vaše excelence, máte slovo. Vážený pane, prosím, respektujte pravidla tohoto zasedání. Můžete filmovat, jak si přejete. Já prosím, prosím bezpečnost. Vážení pánové, prosím, Žádám vás, abyste opustili sál. Pánové, prosím. Vážení pánové, vážení pánové, prosím. Opuste sál. La réunion est terminée. Tímto končíme zasedání. Vážené dámy a pánové, tímto končíme zasedání.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 secret. Přerušení jednání. Čekám na eh, složky bezpečnosti. To je nepřijatelné. Toto jsem v parlamentu nikdy nezažila. Trois minutes de suspension, messieurs, Dámy a pánové, přerušení na tři minuty.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 deux minutes à la Commission et cinq. Can you, do, can you reply in five minutes, do you think? Messieurs, dames, dámy, a, dámy a pánové, prosím, posaďte se. Merci de prendre place et de... Děkuji vám, že se posadíte a stěšíte, prosím. Já velice lituji, za, eh, lituji tohoto incidentu, lituji, že to bylo nezodpovědné, nepřijatelné eh, chování. Omlouvám se, pane velvyslanče, že jste byl přerušen ve vystoupení, ale doufám, že takové incidenty už se nebudou opakovat, protože to rozhodně nikomu nemůže prospět. Všichni velmi dobře víme, co se odehrává v, demokra- v Konžské demokratické republice a všichni se snažíme eh, přispět situaci, aby ty hrozné věci ustaly. Chápu, že tady jsou eh, ohnivé reakce některých, ale je to třeba respektovat, eh, ať už je to v, Kon- v Kongu nebo v Evropském parlamentu, je třeba respektovat určité postupy. A dávám tedy slovo velvyslanci, pakliže si přeje vystoupit. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych eh, se rád vyjádřil spolu s dalšími, eh, kteří tady již hovořili o dramatech, které prožívá konžské obyvatelstvo. Jsou to dramata, která jsou důsledkem eh, situace, Eh, eh, které rozhodně nejsou eh, předmětem nějakého národního zaměření, národního sportu či předmětem nějakých zákonů. Víte, v afrických tradicích lidé hájí svou matku, dceru, ženu um, a když někdo neubrání svou kolegyni, ženu, matku, tak utrpí velikou hambu eh, v africké společnosti. To platí v celé konžské eh, společnosti a to, co se tam odehrává, to je výsledkem války. Snaží se to, eh, snažíte se to omezit v čase. Někteří hovoří, že to je 15 let, 13 let, ale je to metoda, která byla aplikována Eh, jako vliv zvnějšku. Různé rezolut, různá usnesení, která byla přijata během celého procesu od eh, rezoluce 1234 eh, v OSN až po rezoluce, které jsou vnitřní záležitostí v Kongu a které se snaží tato dramata zmírnit, přesto konstatujeme, že vlastně všichni eh, to prožívají jako zcela nepřijatelnou a nesnesitelnou věc. Byla přijata opatření a já odpovídám tady na jednu otázku jedné poslankyně, která hovořila o soudnictví. Tady eh, není otázka pouze soudnictví, to je prostě globální otázka eh, opatření v oblasti ukončení nepřátelských aktů a to, že tady existují vnitřní, ale i vnější ozbrojené skupiny, v roce 1994 Kongo přijalo 2 miliony uprchlíků eh, z Ruandy a to během dvou týdnů. Eh, válka trvala deset let a měla své strašné důsledky. Bohužel strašné důsledky pro ženy. Řešení by tedy mělo být eh, celostní, globální Eh, včetně soudnictví, ale včetně také psychologie. Eh, pan doktor Řík hovořil o potřebě detraumatizace těch dětských vojáků, eh, těch vojáků, kteří považují ženu za válčiště, za nástroj sociálního vzestupu. To všechno samozřejmě, paní předsedkyně, odpovídá vašim zájmům. My jsme se setkali v Kinshase. Bohužel ta tematika lidských práv eh, proběhla ve chvíli, kdy bylo velmi málo evropských poslanců v sále a je velmi těžké eh, to všechno eh, probrat. Jsou tady skutečně skupinové až masové činy znásilňování. Pravda, situace se trošku vyvíjí a Eh, ženy se mohou účastnit rozhodování na všech úrovních, eh, jak řekla, eh, řekl další poslanec. Prostě dokud nebudou dějiny lvů psát lvy, budou dějiny lvů psát lovci. Otázka monitorování, ta se také samozřejmě objevuje v naší zemi a e, nejvyšší představitel státu přispěl k tomu, že bylo rozhodnuto, že je třeba k této otázce přistupovat celostně, zejména k této otázce, e, protože <coughs> Marginalizace ženy je, z ní dělá dvojí oběť. Jednak oběť znásilnění, ale ještě oběť reakce společnosti. To všechno je třeba řešit. To, co činí doktor Mugwebe, je velice důležité a patří do tohoto rámce. Statistiky ukazují, že je méně případů, ale je to ještě příliš mnoho pro takto traumatizované obyvatelstvo. Ale čím dál tím více řešení, eh, pokud je to eh, snaha o soustředěné řešení a vidím, že o tom právě se tady také hovoří, nás vede k E, nějakým nápravám těchto vážných e, věcí. E, samozřejmě, že vzhledem k volbám se dá hovořit o určité radikalizaci některých postojů politiků, ale oběti jsou tady dál a oběti dále trpí. Takže paní předsedkyně, já vám chci velice poděkovat za to, že jste toto téma zařadili na pořad jednání a jsem rád, že tato Eh, rozprava, a doufám, že tomu tak bude i nadále, eh, postupuje v duchu snahy po řešení Včera eh, byla naše země na pořadu dne, protože doktor Mukwege byl oceněn za práci, kterou dělá. Dnes se vám musím omluvit za to, co tady proběhlo, protože to jsou dva odlišné eh, světy. To, co tady, eh, k čemu tady došlo, nemůžeme tolerovat. Eh, chci eh, vás ujistit, paní předsedkyně, že jsem naprosto připraven tyto věci s vámi dále diskutovat. Já jsem veřejnou eh, aktivitu začal právě jako obránce lidských práv a chci v tom i nadále pokračovat. Monitoring je důležitý. Toto není otázka pouze právní, není otázkou pouze hospodářskou, sociální či psychologickou. Je to všechno dohromady, je třeba celostního přístupu a pokud něco takového můžete i z vaší strany navrhnout, budete velmi, eh, bude to velmi pochvalně eh, vnímáno u nás. Je třeba tento eh, problém vyřešit, protože je to pro nás nesmírně ponižující vzhledem k tomu, že se to jedná vlastně podstaty naší společnosti a tou je žena. Děkuji vám a teď dám slovo komisi. Zástupcem komise je pan Dickens na jednu minutu, omlouvám se. Ano, děkuji, paní paní předsedkyně. Já eh, bych chtěl říct eh, nejprve, že eh, bych rád poblahopřál panu doktoru Mukwegemu k ceně, kterou si skutečně velice zaslouží a je to příklad toho, jak je možno konat a co je možno dělat do budoucna. My v komisi tuto otázku vnímáme velmi E, bytostně, aniž bychom chtěli tady hovořit o nějakých alibi či výmluvách e, a omluvách, tak jsme intervenovali v celé řadě oblastí spravedlnosti, zdravotní a tak dále a chystáme se i k dalším intervencím. Dobře si uvědomujeme, že teď je třeba jít nad rámec toho, co dosud činíme, abychom podpořili e, snahu po zlepšení situace. A v tuto chvíli máme v úmyslu smyslu eh, také podpořit eh, naší eh, činnost v oblasti zdravotnictví a spravedlnosti směrem ke Kongu. Děkuji vám a teď dám slovo panu doktoru Mukwegemu. Prosím. Upřímně řečeno, musím nejprve e, také vyjádřit politování a omluvit se za to, co tady proběhlo. A pokud se na násilí bude reagovat e, násilím, e, tak by bylo velice obtížné v takovéto společnosti dále postupovat. Velice se mě to dotklo, protože pokud se bude jednat tímhle způsobem, tak se opravdu nikam nedostaneme. Hodně se omlouvám všem poslancům a poslankyním zde přítomným. Toto není eh, proč eh, typické pro eh, občany Konga. Tam jsou lidé rozumní, muži i ženy a vědí, jak jednat. Bylo tady řečeno ze strany některých účastníků rozpravy, jak tyto věci zpřístupnit, jak o ní více hovořit. Mě tato otázka velice dojala, protože ehm, musím říct, že když znásilnění, eh, když chování k ženě eh, je je předmětem eh, debaty, tak eh, lidé eh, to prostě eh, by mohli začít směšovat se vztahem k ženám obecně a to je obrovsky závažné. Jsou tady určité kultury, jsou tady určité zvyklosti, víme to, ale to prostě nestačí. Myslím, že máme velmi dobré zákony, když vidím v naší ústavě, ústavě Konžské demokratické republiky články 12, 13 a 14 o rovnosti práv, příležitostí mezi eh, pohlavími, tak eh, to je závažné. Je to prostě zakotveno v ústavě. A jak řekla jeho excelence pan velvyslanec, máme velmi dobré zákony, ale jejich prosazování je obtížné. A proto, aby tyto zákony mohly být prosazovány, tak je zapotřebí eh, nutně, aby Eh, všechny tyto eh, zásady se promítly do vzdělávání, do eh, vzdělávání dětí, mladých a všech občanů. Máme také k dispozici velmi dobré mezinárodní právní nástroje a oni stále přibývají. Ale když třeba se podíváme na usnesení 1325. To je usnesení deset let staré, ale v celé řadě zemí se vlastně vůbec nezačalo s eh, prosazováním těchto principů. Takže opakuji, eh, právní eh, normy máme velmi dobré, ale je třeba více osvěty, aby se o nich občané dozvěděli, aby si je všichni vetkli za své a to e, si myslím, že by měl být e, program pro Konžskou demokratickou republiku. E, já si myslím, že by to mělo být už na té úrovni základních škol a dalších škol. Eh, hovořilo se tady také o rovnosti. Paní Nečeva eh, hovořila o rovnosti mezi muži a ženami. To je vždy obtížná otázka, ale z právního hlediska je to zakotveno. Tato rovnost je zakotvena. Teď je pouze zapotřebí, aby E, tyto normy byly e, uplatňovány a to je trošičku problém, který máme. Hovořil jsem také krátce o prevenci a když jsem to e, vzal chronologicky, tak i z lékařského hlediska můžeme vnímat, jak jednotlivé kategorie vlastně fungují na základě svých zájmů. Když se teda podíváte třeba na vojenské síly, zahraniční vojenské síly, které se pohybují v lesích, tak oni pro prostě se snaží odvléci do lesu a učinit tam z nich své sexuální otrokyně. My jsme před pár týdny zjistili, eh, že eh, prostě eh, v jednom lese bylo nějakých 80 žen, které sloužily jako sexuální otrokyně vojákům. Je třeba tyto věci změnit, je třeba reagovat a je třeba také předjímat určité věci, předvídat co to, k čemu může docházet, co se znásilňování eh, týče. A toto předvídání je nedostatečné. Hovořil jsem o dětech. Vůbec nemusíme pochybovat o tom, eh, že děti, které viděly, jak jejich vlastní matka byla zničena, budou respektovat matku někoho jiného. Co se dělá s těmi dětmi? Mám pocit, že až do posud se dělá s dětmi velmi málo. Eh, hovořil jsem o tom, že teď vlastně se z těchto dětí znásilněných žen eh, tvoří nové vojenské síly, rebel, eh, rebelové a nikdo eh, z těch, kteří se zabývali demobilizací, se nezabývá těch, těmito dětmi, které mezi, v konfliktu v mezičase dos, se staly dospělými a jsou to vlastně noví násilníci. E, bylo řečeno, zdali vše je realizováno na té úrovni lékařské, psychologické. No, tady se chci obrátit právě ke komisi po té e, stránce humanitární e, se hodně věcí udělalo. To je e, opravdu velmi, velmi dobře. Jsou tady ženy, které mají ještě problémy zdravotní, ale zatím tato, tyto investice jsou docela v pořádku. Máme ještě určité problémy toho znásilňování Eh, ke které, o, o němž se dozvíme tedy do těch 48 či 72 hodin, eh, můžeme eh, ještě lépe vlastně předjímat možnost nákazy HIV. Měli bychom mít více v tomto směru léku. Ale je třeba propojit tu humanitární pomoc Evropské unie, která je realizována dobře, ještě s tím s aspektem rozvoje. A tady velmi dobře vnímáme určité skutečnosti. Když se podíváme na znásilněnou ženu, chci vás upozornit, dámy a pánové, že tyto věci jsou skutečně zásadní. Eh, je třeba se podívat na to, jak se z, těch, eh, z těchto traumat ty lidé mohou vymanit. Eh, ona po té první pomoci je najednou ta osoba úplně osamocená. A teď je tady prostě problém. Humanitární pomoc se zastaví, protože život byl zachráněn chráněn, ale další kroky nejsou uskutečňovány, aby tato osoba se mohla eh, prostě o sebe postarat, eh, protože ona prožívá ještě velmi eh, obtížné posttraumatické období, prožívá noční můry. Je třeba takovýmto lidem, takovýmto ženám prokázat, že mají nadále svou hodnotu, že mohou bojovat za lepší život. Země prostě na toto nebyla připravená. Nebylo tady a Není tady dost psychologů, lékařů, kteří by doprovázeli, eh, sledovali tyto eh, oběti a Evropská Evropský eh, výbor či výbor Evropského parlamentu, který má na starosti rozvoj, by se možná také mohl více zabývat těmito otázkami, které nastávají poté, co ty základní věci byly vyřešeny. Uh, a to by potom už znamenalo takovou kompletní pomoc obětem. A ještě koordinace, to bych chtěl říct na závěr. A je to politování hodné. V zemi je celá řada nevládních organizací, je jich tam opravdu eh, mnoho, jsou tam zastoupeny různé církve a tak dále. Ale myslím, že velký problém, se kterými se teď eh, musíme nějak vypořádat, je problém koordinace všeho tohoto úsilí. Je zapotřebí, aby tady existovala možnost sběru těch osobních údajů, aby byl přehled o tom, kdo co dělá, kdo co nabízí, kdo co dostává a zdali vlastně se ty e, formy pomoci dostávají k těm skutečným obětem. Takže tento monitoring, monitoring toho, co se dostává do země, jak je to užívané, to si myslím, že by bylo velice, velice záslužné. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě dám slovo paní Valstromové. Děkuji. Eh, to, co je válečným stylem, může se stát i životním stylem. To je eh, zkušenost i z jiných válek a z jiných konfliktů. Já rychle odpovím na otázky, které eh, mě byly směřovány. Eh, spolupráce mezi OSN a ženami, ano, my spolupracujeme s ženami, protože eh, to je jedna z platform, kde já mohu působit akce OSN proti sexuálnímu násilí. Tam já působím a to je také úloha, která je mi svěřena. Pokud je o Libii, ano, nemáme údaje OSN, které by byly ověřeny do posud. Ale když budeme čekat, až se všechna fakta a všechna čísla ověří, pak už bude moc pozdě na cokoliv. Proto musíme eh, věřit eh, různým organizacím pro lidská práva i agenturám OSN, eh, které hovoří o tom, že je používáno sexuální násilí. A my také zvyšujeme přítomnost na, přímo v terénu a používáme naše zastoupení, abychom eh, mohli klást otázky, ale také, abychom se snažili působit preventivně. To doposud se ukazuje, že skutečně je eh, součást ICC, je eh, tedy také součástí obžaloby proti Kadáfimu a jeho mužům. Co bude za rok s mandátem? Za rok Eh, dojde eh, k formálnímu posouzení celé otázky, ale jak já to vidím teď, eh, tak je tady zájem, aby úřad pokračoval ve své práci. My můžeme dokázat, že máme přidanou hodnotu a že můžeme tu agendu potlačit dopředu. Myslím, že to bude pokračovat jako nezávislý úřad, který pracuje v systému OSN, ale je, je odpovědný přímo generálnímu tajemníkovi. Pokud já myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby Evropský parlament eh, tady působil. Já doufám, že eh, i komise bude mít iniciativu a podporuji eh, celou Evropskou unii na jakékoliv úrovni to je, aby přijali určitou iniciativu a sledovali, co už začalo. Řekl bych, že ten celkový cíl je samozřejmě prevence takových eh, zločinů. A dovolte, abych řekla, že si myslím, že tady nechybí nic. Eh, mezinárodní legislativní rámec existuje, eh, existuje i v těchto zemích. Problém není se zákony s právním rámcem. Máme ambiciozní legislativu a to dokonce i v Konžské demokratické republice, ale jde o to, aby tady byly kapacity a ochota Eh, opravdu implementovat a prosazovat tyto zákony. Tam je třeba eh, monitorovat. A také chci říci, že dnes podle mezinárodních eh, zákonů sexuální násilí je válečným zločinem, zločinem proti lidskosti, zločiny podobnými jako genocida. A to určitě již je možné používat existující legislativu. Myslím, že můžeme zlepšit spolupráci mezi EU a e, OSN tím, že e, především budeme mít dobrou koordinaci, že e, bude dobrá integrace do politik a že je možné zajistit, že všechna jednání, která vedeme, mají dobrou reprezentaci a že se hovoří o specifických problémech, které nám leží na srdci a tak můžeme určitě koordinovat mnohem lépe a mnohem efektivněji naše práci do budoucna. A prosím, nezapomínejme, že se mění povaha konfliktů, že se ženy dostávají do popředí, do té frontové linie. A to musí být součástí všech diskusí, které se týkají válek a konfliktů. Eh, že ženy jsou na bojišti oběťmi. A děkuji vám. Euh, děkuji vám. Bylo to trošičku bouřlivé zasedání, ale měli jsme tu čest, eh, že eh, jsme tady měli velmi kvalitní hosty. Eh, je tedy konec. Buďte si jist, pane doktore Mukwege, že my budeme maximálně pozorní, budeme se snažit maximálně pomoci a ještě jednou děkuji za to, co děláte pro ženy jménem všech žen. Budeme pokračovat v 15 hodin.